Good afternoon. Dobré odpoledne. Good afternoon, dear colleagues. Vážení kolegové, při pěkné odpoledne. Prosím, posaďte se a učiňte tak potichu. Yes. Good afternoon, everybody. Takže ještě jednou pěkné odpoledne. Prosím, začneme. Dnes a zítra probíhá zasedání výboru LIBE a začneme přijetím pořadu jednání, následně sdělení předsedy a už je tu mezi námi náš první pozvaný host, aby pohovořil o pokroku při zavádění Evropského programu pro migraci. V první řadě ale budeme postupovat, jak je zvykem, přijetí pořadu jednání. Máme tu určité změny v návrhu pořadu jednání, konkrétně bod číslo 11 nástroj na podporu zprávy hranic tomuto bodu se budeme věnovat zítra v 17.30 místo v 10.45. Pokud není nikdo proti, tak je to přijato. Dále eh, dnes máme zajištěno tlumočení ve všech jazycích s výjimkou chorvačtiny a irštiny. Nyní eh, dále akta v přenesné pravomoci a prováděcí akta 8. Informace byly předány. 8. listopadu prostřednictvím našeho zpravodaje a byla stanovena lhůta pro předkládání námitek. Ještě chci připomenout, že zítra proběhne elektronické hlasování, takže prosím, eh, šiřte tuto zprávu že bude zapotřebí, abyste u sebe měli mít eh, hlasovací kartičky a že se bude hlasovat v 11.30. A nyní se tedy budeme věnovat tomu prvnímu z hlavních bodů dnešního odpoledne zpráva o pokroku při zavádění Evropského programu pro migraci. V první řadě si vyslechneme našeho pozvaného eh, hosta. Velice mne ctí, že je tu mezi námi pan Michael Schotter, který je ředitelem pro migraci a ochranu z generálního ředitelství HO a má pohovořit o zprávě o pokroku. A samozřejmě pravidelně dostáváme vámi eh, vypracované informace od doby, kdy byla zveřejněna tato agenda pro migraci v roce 2015. Nyní se jedná ale vlastně o poslední takovou zprávu v rámci mandátu této eh, končící komise. Samozřejmě veškerá práce nebyla úplně ukončena. Eh, právě i ten eh, balíček o azylu a migraci ještě nebyl úplně zaveden, je zablokován na radě a je ale zapotřebí, aby fungoval, abychom umožnili ochranu potřebným lidem. A je třeba v konečném důsledku umožnit ty legální kanály, komu by, kudy by eh, se sem dostávali legální migranti, protože stále potřebujeme ještě rozvíjet tyto možnosti pro vysoce kvalifikované migranty. Takže těšíme se na vaši prezentaci a poté samozřejmě budeme mít ještě prostor pro dotazy. Pro tento bod máme k dispozici jednu hodinu. A já bych navrhoval, aby pan Šotr pohovořil po dobu desíti minut a poté nastane tedy kolečko otázek a odpovědí. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě pozval, abych pohovořil o zprávě Komise o pokroku zveřejněné v říjnu. Jak jste poukázal, je taková zvláštní, protože se zaměřuje na, té klíč, na ty klíčové výdobytky, to, čeho jsme dosáhli od roku 2015 a konkrétně tedy i na ty kroky učiněné na evropské úrovni mezi tím obdobím od března 2019, kdy byla zveřejněna poslední zpráva. Na úvod tedy, jaká je situace mezi těmi nejrůznějšími migračními skupinami. V první řadě taková všeobecná migrační situace ve všech těch kanálech dostává na hodnoty z období před krizi tedy o nějakých 92% nižší než ve stejném období v roce 2015. Konkrétně, pokud se zaměříme na situaci na východním středomoří a jižním středomoří, tak jsme zaznamenali nárůsty, zejména na těch cestách na východní oblasti u Řecka a Kypru a na západním Balkáně z nějakých 7400 příchozích do září tohoto roku. A pak příchody v západní oblasti Středomoří. Tato cesta zaznamenala podstatné snížení migrantů v průběhu roku 2019, nějakých 27 300 do konce října to znamená 50% snížení ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce. Minulý týden náš generální ředitel byl zde a hovořil o specifické situaci na řeckých ostrovech. Řecko zaznamenalo velký migrační tlak v posledních eh, letech. Nicméně, jak víme, ty výzvy, kterým čelí Řecko ve věci zprávy, ta migrační situace se netýká jenom Řecka. Je to celoevropská záležitost a vyžaduje si evropskou reakci je zapotřebí naléhavých akcí, aby se právě ulevilo tomuto tlaku na ostrovech a zajistila lepší situace pro migranty, aby se e, snížily ty množství, aby se vylepšily e, kapacity, e, ubytovací kapacity. Proto tedy komise i nadále bude podporovat řecké orgány a řešit s nimi společně tuto situaci, zvlášť s výhledem na nadcházející zimu. Pak, co se týče azylu, azylových postupů. Tady samozřejmě pokroky v této legislativě přispěly k plynulejším projednáním žádostí a celkově urychlení komise eh, také eh, sleduje, jak se vyvíjí řecká legislativa o přijímání. Eh, řecký parlament tuto legislativu přijal 31. října a vstoupila v platnost od 1. listopadu a komise pak bude moci analyzovat plnění a to, zda je tato legislativa v souladu. Příslušné oddělení komise již analyzují tento text, aby se zajistilo, že je to plně v souladu s evropským AKI. Samozřejmě, že vítáme ty záměry, tedy záměry této nové legislativy, aby veškeré postupy byly efektivnější. Samozřejmě ale si přejeme, aby tu nebyly nikdy žádné postupy, které by šly proti základním právům. Co se týče střední oblasti Středomoří, tady zaznamenáváme, že i přes podstatné navýšení příchozích na Maltu nějakých 300 tisíc do října tohoto roku, což je o 200 zvýšení ve srovnání s předchozím obdobím, tak tato trasa z procházející středomoří má poměrně mají objem nějakých 13 tisíc příchozích ve stejném období, což je zase snížení o 44 Eh, ve srovnání s předchozím rokem. Takže ta středo, středomořská cesta, říkáme, že je méně využívanější než v letech 2016 až 17. Jedna věc je hovořit o těch příchozích migrantech, druhá věc je pak ten samotný nátlak na asilový systém. Co se týče žádostí o azyl, tak tady zaznamenáváme na úrovni žádostí pro celou EU takovou stabilizaci věci, co se týče toho nátlaku. Ehm, průměry se podstatně snižují ve srovnání s rokem 2018 anebo těmi nejhoršími roky, jako bylo období 2015 až 16, ale i průměr jako takový je stále vyšší než v období před krizi. Takže to je, co se týče žádosti o zali. A co se týče nelegálních přechodů hranic, tady ze zprávy vyplývá, že je tu celá řada nelegálních přechodů hranic v roce 2018 eh, a do roku do 31. října to bylo 100 3 tisíc, což je vlastně nejnižší počet z posledních let. Nyní bych chtěl hovořit eh, trochu pohledem zpět na takové ty nejvýznamnější pokroky. Obecně tedy mohu říci, že EU se podařilo za vylepšit celou řadu postupů a kroků a vytvořit takový komplexní migrační evropský systém. Podařilo se nám do určité míry vytvořit podmínky pro to, abychom znovu nastolili důvěru, ale samozřejmě i stále se musíme snažit a více konsolidovat a zlepšovat naši legislativu i operační kroky, ale abychom měli tedy opravdu silnou evropskou migrační politiku, která se bude zakládat na solidaritě a budou členské státy poskytovat podporu pro tuto politiku. A samozřejmě, že součástí tohoto je také spolupráce s třetími zeměmi. Jako příklad použijí také situaci a vztahy s Tureckem. Náš generální ředitel o tom minulý týden hovořil to e, prohlášení e, vůči Turecku. Toto považujeme opravdu jako za silný závazek pro to, aby došlo k opravdové implementaci, ale to si vyžaduje vůli a ochotu na obou stranách. Co se týče těch e, přijímacích táborů v Turecku pro migranty, to si vyžaduje podporu Unie. 97% těch 6 miliard z tohoto nástroje již bylo vyčleněno a prozatím bylo využito, vy, využity 3 miliardy a toto poskytuje podporu pro každodenní potřeby, školní vzdělání, zdravotní péči a jazykové vzdělání. Také umožňuje možnosti očkování, zdravotní péče a vytváření um, zdravotních středisek. Co se týče financování, tak Evropská unie vynaložila obrovské finanční úsilí, včetně tedy to zahrnuje všechny členské státy. Konkrétně ale ta finanční podpora Řecku dosahuje 2,2 miliardy eur již od roku 2015 a pouze teprve nedávno, v září 2019, dalších 8 milionů bylo vyčleněno v rámci dvou asistenčních projektů Mezinárodním organizacím pro migraci, pro zajištění bezpečnostních služeb, také otvírání dalších ubytovacích zařízení na pevnině a také péči o děti na těch eh, hraničních přechodech. Jak samozřejmě, ale všichni víme, nebylo dosaženo úplně všeho, zejména co se týče tedy eh, zavádění evropského asilového systému. Tady jsme nebyli schopni se dohodnout na celoevropské úrovni o tom legislativním rámci. Ano, učinili jsme pokroky u pěti z těch sedmi návrhů a víme, že do, k tomu přispěl i Evropský parlament, ale nedosáhli jsme těch výsledků, které jsme si přáli. Samozřejmě komise bude i nadále velice usilovně pracovat na to, abychom dosáhli nějakého společného východiska, abychom tu měli opravdu udržitelnější azylový a migrační systém. Ale i tak jsme dosáhli pokroku právě v té oblasti vytváření bezpečných eh, kanálů pro migrační toky. To si myslím, že je úspěch z těch posledních let. Vidíme to zejména prostřední prostřednictvím eh, těch eh, konkrétních počtů, těch eh, přesídlených, přemístěných migrantů. Bylo jich několik stovek tisíc a ta situace úspěšně pokračuje i dál. Hodláme v, tom, v této podpoře pokračovat v příštím roce a i v budoucnu máme tu žádosti o dalších 30 tisíc míst a nyní se snažíme zajistit nezbytné financování pro toto. No a nyní tedy otázka návratu a readmise a velice si cením toho, že mám dostatek času k tomu, abych mohl hovořit. Ono je to nezbytné to probírat i v těch jednotlivých číselch. Takže co se týče readmise, máme tedy dohody, s 23 zeměmi původu a transitními zeměmi s extra podporou z EU, aby docházelo opravdu k efektivním návratům. Nicméně uznáváme, že zapotřebí ještě více práce, aby se ty eh, výsledky ještě zlepšily. Eh, jaké jsou vyhlídky? Evropský vízový kodex, ten by se měl teda zabývat ještě dalším vylepšením těch kontaktů s partnerskými třetími zeměmi a v lednu 2020 tedy eh, by toto mělo vstoupit v platnost z vyhledy do budoucna. Také opatření, co se týče implementace těch postupů proti zabraňování, tomu pašování eh, lidí, převádění Tady si myslím, že bylo dosaženo zase velkého pokroku třeba v kontaktu s Nigerem, eh, kde došlo financování z evropských trust fundů. A pak v rámci Europolu máme také příslušnou jednotku, která poskytuje podporu členským státům a dále také se snažíme vytvořit eh, partnerské kontakty s třetími zeměmi. A to je také na základě závěru zasedání Rady z roku 2018. A co se týče externích hranic a práce Evropské pohraniční stráže a příslušné agentury, dále se snaží tedy zajistit integrovanou zprávu hranic prostřednictvím tedy implementaci příslušné legislativy o pohraniční službě, která vstoupila v platnost v roce 2016. Druhá fáze toho posílení Evropské pohraniční stráže stráže vlastně spočívá v tom, že budou lépe spolupracovat členské státy i agentura, to znamená, od, jsou to výsledky implementace z roku 2016 a tady chci zase poděkovat Evropskému parlamentu, protože probíhá také reforma nařízení, aby se ještě více podpořila efektivita práce této agentury. Máme nějakých 10 tisíc aktivních zaměstnanců a budeme potřebovat více ještě technického zařízení a nyní se tedy nacházíme ve fázi, eh, kdy tedy doufám, že v prosinci tento právní text vstoupí v platnost, tak budeme chtít rozvinout tuto druhou část reformu agentury a to eh, samozřejmě bude vše probíhat na základě vytvořené eh, cestovní mapy, zejména abychom zajistili těch dalších 10 tisíc zaměstnanců. A nyní eh, s ohledem na Líby, já vím, že toto je téma, které vás velice zajímá, stejně tak zajímá i komisi, tak situace v Libii je opravdu znepokojivá. Musíme urychlit eh, mm, evakuaci těch nejvíce zranitelných skupin a zajistit také možné převysílání těchto občanů v rámci tedy transitních mechanismů. Ty Evakuační operace začaly v roce 2017 z Líbie. Celkově to bylo 4024 osm, včetně nezletilých a nedoprovázených dětí. A, a pokud mohu teda zhrnout tuto část, tak si myslím, že jsme opravdu za posledních několik let učinili pokroky, ale samozřejmě i na, neustále je ta situace taková volatilní Mění se, zejména tedy s ohledem i na nedávný vývoj, zejména v severní Sýrii. Musíme tedy i dál pokračovat v naší práci a konkrétně se zaměřit na tu podporu pro nové příchozí ve východním středomoří aby se zabránilo tomu obrovskému tlaku na ostrovy. Pak eh, evropsko-turecké prohlášení, zase přejeme si i my nadále přinášelo ty požadované výsledky a nadále se tomu věnujeme. A pak také věnujeme pozornost životům těch, které byly zachráněny na moři a je třeba zajistit, aby byly zavedeny nezbytná vhodná řešení pro ty eh, připlouvající lodě. Za posledních několik let jsme tu viděli nejrůznější řešení typu ad hoc, eh, tedy kroky, které činila komise, ale my si přejeme mít takový předvídatelnější rámec s jasně stanovenými postupy, také s, pohr- s prohlášením o zájmu. To vydali 23. září Itálie, Malta, Německo a Francie ale celkově tedy opravdu je třeba dokončit tuto reformu evropského asilového systému. Děkuji vám a těším se na dotazy. Jak víte, v pět hodin odpoledne se dostaví komisař Julian King, který bude hovořit o bezpečnostní agendě, takže já doporučuji, abychom nejprve si dali kolečko koordinátorů jako obvykle a pak budeme pokračovat dalšími poslanci a pak na závěr zohledníme všechny otázky. Za EPP paní Dipu. Čili máme kolečko koordinátorů, ale protože nevidím nikoho za EPP, dám slovo vám a pak budeme pokračovat. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za prezentaci. S tím, že je jasné, jak je toto téma komplexní a jak nesnadné je vytvořit celkovou strategii. Také je jasné, že takovou strategii potřebujeme. Protože rozhodně nedávný vývoj ukázal, nakolik potřebujeme takový komplexní zastřešující přístup. Zdůraznil jste partnerství s třetími státy a otázku readmisí. Máme nyní vyjednané dohody s 23 státy. Ale počet lidí, kteří skutečně mohou být vráceni, je poměrně omezený. Takže se vás táži, jaké pobídky bychom mohli do budoucna využít k tomu, abychom vyjednali nová partnerství s třetími státy a aby nám to pomohlo v boji s organizovaným zločinem a převaděčstvím. V některých členských státech se rozvíjí zajímavé projekty, které pracují na reintegraci a které také usilují o posílení hospodářského růstu v těchto různých komunitách. Takže bych byla ráda, kdybyste k tomu řekl víc. Paní Cipo. Ano, děkuji. Já bych předběžně se chtěl vyjádřit k tomu, že pan Šuté hovořil o krizi, ale krize nespočívá v počtu lidí, kteří k nám přicházejí, ale v tom, že členské státy nejsou sto implementovat legislativu. A stávající asilová politika nebyla všude implementována. To je ten hlavní problém. Lidé nejsou dostatečně registrováni včas a také ten čas, eh, který, je, eh, který si vyžádají postupy eh, a řízení azylová, je příliš dlouhý v mnoha členských státech. Takže je potom pro migranty příliš těžké se v tom mezidobí integrovat. A to situaci komplikuje. Chci se však zeptat. Hovoříme o 150 tisíc nelegálních migrantech, kteří přišli v roce 2018. A když se podíváme, když máme kontinent s 50 miliony lidí, tak to by neměl být problém. Ale přitom máme problém s přemysťováním těchto osob. A když pak eh, čtu, že počet lidí, kteří byli přemístěni, je pouhá polovina, pak to znamená, že většina lidí je stále v zemích s externí hranicí a všechny další země neprojevují solidaritu. Kdyby ji projevili, tak by se možná tato čísla změnila. Takže přesídlení, přemístění, to jsou důležité věci. A jde o to, jestli k tomu skutečně dochází, nebo jestli jsou to jen plané sliby. Protože příliš často to zní hezky v médiích, ale v praxi se to nenaplní a počet lidí, kteří dorazí třeba z Libie, tomu se chci zeptat následující. Návraty zhruba 49 tisíc. Máme nějaká čísla komise o stávajícím počtu lidí v Libii? Děkuji. Podobně jako paní Civil. I já bych se chtěla vyjádřit k slovům, která používáme. Hovoříme o krizi, případně o neschopnosti či nemožnosti 28 hlav států a vlád najít dohodu. Ale krize je eufemismus. Mně přijde pozoruhodné, že 28 předáků civilizovaných členských zemí není schopno se dohodnout mezi sebou, ale přitom se snadno dohodnou s takovými lidmi, jako je pan Erdogan, nebo dokonce pan Asad. Někteří teď oslovují Asada, to je řezník středního východu, a to s jediným cílem, jenom proto, aby se lidé vrátili do Sýrie. Také dochází k dohodám s Libí. Je to ostuda. Naši kolegové z EPP hovořili o partnerství, spolupráci. To nejsou žádná partnerství, jsou to špinavé handly. A, takže používejme správná slova, abychom věděli, o co jde. A teď některé konkrétní otázky. Ke spolupráci mezi Španělskem a Marokem. Zdá se, že došlo k podstatnému poklesu nelegálních příchozích, byly vynaloženy prostředky pro Maroko, ale komise nadále tvrdí, že všechno je v pořádku, že máme všechny bezpečnostní opatření. Ale například nizozemský občan marockého původu se vracel z prázdnin, na hranici mu zabavili pas bez jakéhokoliv vysvětlení, nechali ho na ulici, neměl nikoho, kdo by ho zastupoval a nemohl se vrátit domů a nikdy mu neřekli, proč mu zabavili pas. Je to teď nová politika? To má být nová migrační politika a po, pokud jde o tu spolupráci s Tureckem a příslušném prohlášení, tak diskuze mezi komisí a Tureckem nyní probíhají, kde jejich výsledkem má být přímá podpora eh, řízení migrace. Myslím, že říkat tomu řízená migrace eh, nebo řízení, to je eufemismus. Vláště s ohledem na novou situaci. A pokud je o přesidlování z Nigeru, kde členské státy jsou méně než nadšené přijímat přemístěné migranty, v souladu s dohodou. Čili evakuace z Libie, z Libie je ohrožena. A konečně hovoří se také o pilotních projektech v oblasti legální migrace, ale máme velmi, velmi málo entuziasmu mezi členskými státy. Můžete říct, jak to funguje či nefunguje, jaké členské státy spolupracují a jaké ne a co uděláme, aby spolupracovat začaly. Děkuji, paní Strik, děkuji, pane předsedo chci poděkovat panu Šetemu za jeho prezentaci a za aktualizaci. Ohledně toho sdělení, Evropská agentura vlastně migrace. A když se na to dívám, na tu zprávu, tak vidím, že se hodně zaměřuje na počty nelegálních příchozích migrantů. přičemž závěrem je, že se tyto počty na mnoha trasách snížily. Ale toto snížení také souvisí s rostoucí spoluprácí s třetími státy, z čehož vyplývají určité otázky. Mezi těmito migranty jsou také uchazeči o azyl, kteří se uchází o skutečnou ochranu. A když slyšíme pak o zprávách o externích hranicích, Chorvatsku například, které nedávno rozhodlo, že dostatečně plní normy k tomu, aby vstoupili do šengenského prostoru, ale také Španělsko, Polsko, Maďarsko, Itálie. Zdá se, že tu hodně určitých obvinění z takzvaného pushbacku. A já se chci dotázat, jak můžeme dostat našim normám a standardům, jak můžeme eh, prosadit plnění azylových postupů a dalších norem, které jsou součástí azylového aky Evropské unie. Také jde o transitní státy. Když v nich lidé uvíznou, tak jak pak můžeme investovat do dobře fungujících azylových systémů v těchto zemích? A když je řeč o solidaritě, tak vy jste již řekl, že počet přesídlení se zvýšil i do budoucna 30 tisíc, ale jaký je konkrétní cíl a ambice členských států oproti opatřením, které jsme přijali na omezení nelegální migrace a také Eh, když jsme nechali a Turecko a další státy, aby to dělali za nás. Čili jaká je ta ambice, aby to bylo přiměřené vůči tomu, co žádáme od třetích zemí. A teď pokud jde o přesídlování, tak eh, tady byla ta iniciativa Řecka, Kypru a Bulharska. Žádost o více společného přístupu, čili nejenom Malcká deklarace. Řeklo se jasně, že potřebujeme strukturovaný přístup, to je pravda, ale může trvat celé roky, než tuto legislativu budeme mít. Co bude do té doby komise dělat, aby schom této solidarity dosáhli? Pan Gardino. Děkuji. Pane Šote. Z toho, co jsme slyšeli, vyplývá, že tu máme tedy seznam zemí, který, které odvedly svou práci, je to zkrátka pokrok, ale nevždy tomu tak skutečně je. Ne všechno, co se dělá, je skutečně dokončeno a dotaženo. Vy říkáte, že musíme například urychlit dokončení celkového zastřešujícího migračního rámce Evropské unie, ale nevím, kdy se tak skutečně stane. To zaznělo i v rámci slyšení letos, stejně jako před pěti lety. Tisíce lidí stále přichází o život na moři, tisíce lidí eh, se vyloďuje z lodí. Takže se nic nezměnilo. Zároveň máme Malckou dohodu, A je to obrovský tlak tváří v tvář skutečnostem. A ví, co Turecko? Erdoganovi platíme obrovské částky prostřednictvím té dohody EU-Turecko, ale nakonec budeme muset zaplatit ten skutečný účet za přísun všech těch přistěhovalců do Evropy. Jak se s tím vyrovnáme? To, o čem teď mluvíme, to je jen status quo. Ale jak to bude v budoucnu? Jaký bude skutečný evropský azylový systém, který má vyřešit naše problémy? Zatím je to všechno stále uvízlé na radě. Nemůžeme nutit někoho, kdo nechce, aby se tohoto mechanismu účastnil. Už jsme to řekli v minulosti a klidně to řekneme znovu. Potřebujeme přítomnost na africkém kontinentu. Musíme mít hotspoty, které nejsou jen pouhými detenčními centry, ale musíme skutečně předcházet eh, naloďování na cestu do Evropy. Co s tím uděláme? Je tu zástupce EKR, který by se chtěl vyjádřit. Prosím, paní Kanko. Děkuji, pane Šot. Není zatím dosaženo žádného skutečného pokroku. Bude se komise zaměřovat na skutečnou implementaci stávající legislativy? A co dublinské nařízení? Funguje teď lépe oproti období, kdy začala migrační krize? Čili to je velmi stručná věcná otázka. Ano, chápu. A paní Bjork Zague. Musím říci, že podobně jako někteří předřečníci ze sociálních demokratů a Renew, se mi zdá, že nám tu chybí ten celkový rámec určité důstojnosti a toho, jak si vedeme, pokud jde o ženevské umluvy, záchrany životů na moři, podpor, podpory demokracie a lidských práv v sousedních zemích. A jak tu zaznělo dříve, má-li vzniknout skutečná vzájemná podpora na základě toho, že eh, uzavíráme špinavé dohody s Libyjci a dokonce s vrahem Asádem, to není skutečná vzájemná důvěra. Já nechci budovat takovou důvěru. Naopak. Spíš než čísla, která klesají, bych chtěl slyšet, kolik lidí jsme zachránili. Kolik chráníme ten náš bohatý kontinent jak se, jak se vedeme ve srovnání s jinými kontinenty a s jinými zeměmi, která chrání lidi. Jak zachraňujeme lidi na moři? Nebo abychom nekriminalizovali ty, kdo skutečně pomáhají uprchlíkům? A jak zastavíme kolaboraci s libijskými milicemi? a na, ještě navíc spolupráce s třetími státy. Jsou tu četné zprávy a doklady o porušování lidských práv a o jakýmsi zástupném zpětném tlaku, který využívá i evropských financí. Pokud tohle děláme, tak je to skutečně velký problém. A já položím jednu otázku za všechny. Chci, abychom se zaměřili na tyto otázky. Vysvětlete nám, jak tohle je, může být považováno za skutečný úspěch a jak můžeme změnit ten formát, abychom skutečně splňovali určitou důstojnost naše mezinárodní závazky. A na druhou stranu někteří z nás se obrací na OSN forum v Ženevě v prosinci, tam někteří z nás půjdou a jsou tu různé závazky. Tento parlament přijal pozici, pokud jde o přesídlování, že tedy tento rámec by měl být och, eh, nástrojem ochrany, neměl by být podmíněný a všechno je to v pozici Evropského parlamentu. A my se bojíme, že se to používá jako eh, pouhá zámenka handlování s jinými státy a vyjednávání s jinými státy, tak jak jste se s tím původně nepočítalo. Takže jak je to s těmi čísly? Není to dost, nejsou to čísla dost vysoké a nemáme dlouhodobé udržitelné řešení. Chceme, abychom pokročili dál a chceme víc závazků. Follow with the rest of the members. Mr. Pan Děkuji za slovo a zároveň děkuji panu řediteli za prezentaci. Myslím si, že většina z nás eh, z dlouhodobého hlediska chápeme, že potřebujeme nalézt udržitelné řešení této situace, že potřebujeme dosáhnout pokroku a já osobně to vidím jasně zatím jsme příliš vzdálení nějakému zásadnímu pokroku, ať už hovoříme o jakékoliv společné pozici mezi jednotlivými členskými státy nebo v rámci Evropského parlamentu. Pro mě osobně je jasné to, že jedním možným prostředkem, jak jít vpřed, je podívat se na rozdíl mezi ekonomickými migranty a uprchlíky. Pokud by pan ředitel mohl k této záležitosti říct něco konkrétního, jak zajistit účinnější pozice nebo účinnější politiky, které by umožnily udělat tento rozdíl. Pan Burek má slovo. Pani Burek, děkuji, děkuji. Omlouvám se, říká pan předsedající. Takže děkuji za slovo, pane předsedající. posledních letech čím dál tím více řešíme problematiku klimatických uprchlíků, těch, kteří utíkají v důsledku šílené klimatické situace. Tato čísla porostou. EU zatím neuznává formálně klimatické uprchlíky a e, úmluva o uprchlíci z roku 51 nepokrývá tuto problematiku. Proto se chci zeptat, zda Evropská komise udělala už něco na tomto poli, pokud jde o politiky, které by pokrývaly tuto problematiku klimatických uprchlíků. Děkuji. Paní Alsalány. Děkuji, pane předsedající, a zároveň, pane řediteli Šutre, za vaši prezentaci. Já jsem eh, Emilia Zachlány a když se zabývám problematikou migrace, tak opravdu nepovažuji tyto toky za nějakou krizi. Já jsem osobně rovněž jednou z takových migrantů, že zde již 15 let a Eh, podle mého názoru jde spíš o takovou osobní katastrofu, mm, krizi pro samotné uprchlíky a ne nějakou obecnou krizi. Ráda bych zopakovala slova eh, i těch kolegů, předřečníků, kteří se k tomu postavili tímto způsobem. Moje konkrétní otázka ve vaší zprávě jste se zmínil o nelegálním překročení hranic na západním Balkáně, že tam tato trasa znamenala větší počet těchto uprchlíků. A já jsem se setkala s bosenskými zástupci minulý týden a oni v podstatě měli určité obavy ohledně toho, jakým způsobem žijí migranti v téměř nehumánních podmínkách v různých centrech a e, my v podstatě sice platíme určité finanční prostředky, máme fondy, ale ta konkrétní situace je šílená. Mnoho nevládních organizací ani nemá možnost aktivně se zapojit do následné práce spojené s migranty. Co si myslíte, jak bychom mohli my, jakožto instituce, zlepšit tu následnou implementaci, jakmile ty fondy už jsou k dispozici? Děkujeme. Pan Barkant. Děkuji za slovo a děkuji panu Šotrovi za prezentaci využijí možnost hovořit německy. Možná bych mohl propojit tuto otázku i s otázkou ohledně Chorvatska. Něco, co jsem neviděl ve vaší zprávě. Máte nějaké informace o takzvané problematice pushbacků? Zdá jste o tom hovořili, týká se to celé EU a tak dále. A ve vaší zprávě na straně 5 se hovoří o tom, že 100 tisíc Afgánců by mělo být Eh, navráceno zpět do své země. Pan Erdogan zase hovořil o dvou milionech Syřanů, kteří by se měli vrátit do Syrie, proto se chci zeptat, máte nějaký názor v rámci komise na tyto problémy? Co to znamená? Znamená to, že Syřany nebudeme posílat do Turecka, pokud by měli být opětovně navráceni do Syrie. A pokud jde o řecké ostrovy, ano, ta situace by se měla zlepšovat. Co teda můžeme udělat jinak než v posledních čtyřech letech? celou dobu tvrdíme, že chceme, aby se to zlepšilo. Vidíme, jaká je problematika. Stejná prohlášení ovšem se opakují každý rok a nevidíme žádnou konkrétní akci či krok. Ehm, ehm, německý ministr zodpovědný za problematiku tvrdí o novém asilovém evropském systému. V březnu by mělo dojít k návrhu tohoto systému, proto bych se rád zeptal, zda to německý minister předloží sám, nebo už došlo k nějakým diskuzím v rámci komise. Děkujeme další kolega. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, a zároveň panu Šotrovi za jeho prezentaci. Taková osobnější otázka. Vy jste angličan, pokud jsem to pochopil správně z vašeho přízvuku. Brexit, to je veliká výzva. Jak to, jak si můžete sladit s vaší pozicí, otázka readmise, opětovného usazování, jakmile dojde k Brexitu, tak vaše země již mm, v podstatě nebude nějakým způsobem předmětem těchto pravidel, čili jak se na to díváte. Děkujeme, paní Daily má slovo, děkuji za slovo. Pokud máme strach ohledně počtu příchozích, tak bychom neměli pomáhat změnám režimu a válkám. To vlastně podpořilo krize. Jediná krize, která zde je, je humanitární krize obětí těchto válek. Dvě oblasti Ráda bych se zeptala, ano, pokud jsem to správně pochopila, máte skutečné obavy ohledně Libie, ovšem zní to ironicky, když jste například hovořil o Maltě a zázračném snížení počtu příchozích, ale nezmínil jste se o tom dílu s malskými úřady a z Libii, což potenciálně porušuje mezinárodní námořní právo, protože posílají lidi zpátky ve vodách, které spadají pod jejich odpovědnost, zatímco Libie není takzvaným safe haven, to znamená bezpečným přístavem, ale situace v Chorvatsku. My jsme zde měli opravdu minulý čtvrtek nesmírně neuspokojivé slyšení ohledně situace v této zemi. Komise je ochotná mm, dát zelenou Chorvatsku pokud jde o Schengen, i přesto, že tam dochází k pushbackům, k porušování mezinárodního práva. Vy jste uznali, že k tomu opravdu došlo. Je to výzva a v podstatě chcete dávat chorvatským úřadům další a další finanční prostředky. Proto se ptám. Na základě důkazu toho, že se to děje a vy jste to uznali, tak v podstatě vlastně zde má takový patetický monitorovací mechanismus eh, zástupce, který vystupoval minulý týden, nebyl schopen ani odpovědět na základní otázky ohledně monitoringu UNHCR a chorvatské monitorovací centrum tvrdí, že všechno je v pořádku. Oni ale dokonce ani nejsou tam na hranicích. Jak tedy víte, že miliony evropských občanů a jejich finanční prostředky, které tam dáváte, aby Chorvaté skutečně plnili lidská práva v této oblasti a aby finance šly tímto způsobem, aby to bylo bylo za, zajištěno, protože nevládní organizace nám tvrdí, že t, prostě tak není a ti jsou na místě. Čili já si myslím, že buď prostě jste tak nekompetentní, že vůbec nevíte, co se tam děje, tomu ale nevěřím. Já skutečně si myslím, že to je záměrné a že vlastně odměňujete země, které přistupují k pushbackům a, zajišť, a zajišťujete takové hranice takovými prostředky, když dochází k porušování mezinárodních práv. To znamená, zahájíte postup pro porušování práv proti Turecku, pokud jde o základní práva, která musíme dodržovat, nebo jsou zde nějaké podmínky ohledně evropských peněz, které by odměňovaly ty, kteří přistupují k pushbacku těchto migrantů. Děkujeme. Další kolegyně má slovo. Děkuji. Děkuji za slovo. Tak teď už jsem to skutečně já, koho jste vyvolal, pane předsedající. Pane Šutre, mám konkrétní otázku. Vy jste hovořil o situaci, která se týká zimního období, tábory, hotspoty, které se stanou mm, mnohem složitějším prostředím pro jejich obyvatele, jakým způsobem mm, komise zasáhne ještě před zimním obdobím, aby nedošlo k humanitární katastrofě v tomto ohledu. A druhá otázka ohledně Bosny a Hercegoviny. Vidíme, že finance prostě sami o sobě nestačí protože eh, jsou zde místní orgány, které z mnoha důvodů nejsou schopny pokrýt eh, tyto potřeby a kapacity. Proto se chci zeptat, co plánuje komise v následujících měsících. Nadchází zima, lidé umírají na cestě v lesích. Co udělá Evropská komise, aby reagovala na to kritickou humanitární situaci? Děkujeme. Děkujeme. Další kolega. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Já rád bych poděkoval panu ředitele za poskytnutí informací ohledně pokroku, určitých neschod mezi vámi a radou. Několik otázek z krátkodobého a střednědobého hlediska, jednak je to malská dohoda. My víme, že to je v podstatě otázka taková dobrovolná, pouze několik zemí to podepsalo pouze pár lidí bylo zachráněno tímto způsobem na moři. Čili jaká je ambice Evropské komise? Jak daleko nás může tato dohoda dostat? Jaký, do, jaký dopad to bude mít na celou problematiku a co udělat, aby se do tohoto dílu zapojilo více členských zemí EU. A druhá otázka se týká finančních prostředků, které EU posílá třetím zemím, pokud jde o tyto kooperační díly a dohody monitoruje nějak systematicky Evropská komise využívání těchto finančních prostředků, zda jsou využívány řádným způsobem a především stávající situace v Turecku, které již syrské uprchlíky přesidluje do té bezpečné zóny, tak využívá k tomu naše prostředky. Doufám, že ano, doufám, že ne, doufám, že k tomu nedochází, aby teda Turecko nevyužívalo naše finanční prostředky k pushbacku Syřanů do této bezpečné zóny. Děkujeme. Paní Kunče má slovo. Nebo Kunche? Kunke? Pan předsedající? Kunke. Děkuji, pane předsedo. A rovněž děkuji panu Šotrovi. Schengenská spolupráce. Tam jsou určité solidní eh, standardy, pokud jde o spolupráci v této oblasti, země musí respektovat tato pravidla nejenom na papíře, ale i v reále musí samozřejmě vhodným a lidským způsobem přistupovat k zacházení s uprchlíky na hranicích. Jelikož jste zodpovědní za tuto agendu. Ráda bych se zeptala, zda si myslíte, že situace na chorvatských hranicích s Bosnou a Hercegovinou kde máme dokumentované případy zneužívání lidských práv proti migrantům. Zda ta situace je akceptovatelná, nebo zda to není důvod postržet členství Chorvatska v Schengenu. Paní Keller je posledním řečníkem. Děkuji za slovo, pane předsedající. Moje první otázka, pane řediteli Šotré, nejprve dovolte, abych vám poděkovala za vaši prezentaci vysvětlení a mám dvě otázky. Jinak paní El eh, Salany a paní Kuner, mm, já vlastně budu pokračovat v jejich eh, otázkách. Počet osob pokud jde o um, uprchlíky v těchto táborech v Bosně a podmínky, v jakých tam uh, žijí. To, o tom už se zmínili kolegy. A dále je to věc, o které jste se moc nezmínil, a to je koordinace mezi jednotlivými členskými zeměmi. Pokud jde o asilovou uh, proceduru, určitě ta harmonizace v této oblasti. Co děláte pro to, abychom postupně dosáhli profesionální praxi, která bude sdílená, která bude koordinovaná, jakmile tam dochází k v přechodu hranic mezi evropskými zeměmi, otázka Dublinu, ale samozřejmě je to, nejen, je to i ta praktická otázka spolupráce mezi jednotlivými orgány. Takže to, to je vlastně čas, kdy už by měl být na cestě pan komisář King a proto vás poprosím, pane řediteli, abyste se snažil nějakým způsobem schrnout, nějakým způsobem sumarizovat ty odpovědi a my poprosíme pana komisaře, aby 10 minutek počkal, ale déle než 10 minut skutečně ne, takže vám dávám slovo. Já vám děkuji, pane předsedo, za vaši míru pochopení a také za položené dotazy. Samozřejmě některé otázky nejsou jednoduché, pokládáte otázky z nejrůznějších úhlů, ale já se maximálně vynasnažím, abych neopomenul nějaký dotaz. V podstatě tu Zaznělo mnoho otázek týkající se spolupráce se třetími zeměmi, samozřejmě zase z nejrůznějších náhledů. Někteří se odkazujete na takzvané špinavé dohody a jiní na to nahlížejí jako na oblast partnerskou. Myslím si, že tady to musí být eh, řečeno jasně. Musíme být eh, v kontaktu s okolním světě, světem a myslím si, že komise se snaží vytvářet taková řešení, kterou povedou ke komplexnímu řešení složitých situací a to si vyžaduje vytváření partnerských vztahů s třetími zeměmi. Neznamená to ale, že budeme ustupovat od našich norem, co se týče základních práv a hodnot. Znamená to, že budeme v kontaktu a partnerském vztahu s třetími zeměmi a můžeme to provádět nejrůznějšími způsoby, například dohodami o návratech. Musíme tak činit, abychom se, eh, zajistili zlepšení situace, protože ta není uspokojivá, co se návratu týče. Někdo tady hovoří o rozhodování mezi těmi, kdo jsou ekonomičtí migranti, pak ti, kteří potřebují míru ochrany, a že třeba ekonomické migranty není třeba ochraňovat. My se snažíme tedy toto nadefinovat v maximální nejlepší možné míře, ale proto potřebujeme spolupracovat s třetími zeměmi, tedy vytvářet partnerské kontakty, ale pak také musíme zapracovat na těch dobrovolných návratech, už jich bylo hodně a také jsme snažili zapracovat na těch kontaktech s mezinárodními partnerskými organizacemi, jako je IOM, vytvářet ty návratové balíčky, abychom mohli pomáhat vlastně znovu začínat život těch lidí v jejich zemích původu. Ono je to složité, ale je to zapotřebí a tuto práci musíme provádět. Musíme ji provádět také v rámci eh, pomoci rozvoje a také musí to existovat podmínk, eh, pobídky, ano, co se týče ekonomického rozvoje, ale je nutné tedy pochopit celý ten kontext. A pak je tu celá řada dalších možností, jak vytvářet partnerství prostřednictvím pomoci pro vzdělávání, nejrůznějších pilotních projektů. Ano, na to jste se ptali, jsou velice důležité, existují, jsou zatím v poměrně malé míře, ale naším záměrem je tedy, když máme prostředky, tak je navyšovat a připravovat je spíše na míru, zapojí se do toho celá řada zemí. Víme, že třeba Španělsko takto spolupracuje s Marokem, ale máme další příklady a tím, že jsou to tedy pilotní projekty, tak jsou v také předběžné fázi, ale vlastně můžou být řešením do budoucna a jsou také zajímavé pro ty země původu, protože zase mohou získat větší zkušenosti v oblasti IT, a pomůže jim to tedy najít tu, eh, zajistit tu legislativní oblast, rozpracovávat spo, eh, spolupráci. Je to rozhodně zajímavé řešení, kromě samozřejmě těch samotných řešení v rámci readmise a zhodnocení žádosti když jsem hovořil o tom vylepšování tedy eh, těch možných řešení do budoucna, co se týče návratu, tak je to napojeno zase na i tu revizi vizového kodexu, k čemuž dojde v eh, únoru 2020. Pak eh, mnozí z vás znovu se dotýkali toho označení výrazu krize. Když se hovoří o migraci, tak víme, že ta slovo krize se odkazuje na minulost, kdy tedy ty počty byly mnohonásobně vyšší. Ta situace nyní neodůvodňuje uh, užívání výrazu uh, krize. Jak jsem řekl, ta situace je taková nestála, volatilní, také se přesouvají ty různé trasy preferenční. Uh, a je to odůvodněno také vývojem situaci v nejrůznějších zemí. Eh, v, Libii je to jinak, v Syrii je to jinak, takže ta nestabilita se také mění, ale rozhodně nesmíme být takový schovývaví, proto tady není prostor a ten výraz krize eh, asi není odůvodněn ve srovnání se stávajícími čísly, která máme nyní, ale my jsme se snažili poučit z toho období, kdy to před několika lety byla doopravdy krize, no a proto tedy musíme nyní zavést lepší systém. Mě překvapilo, kolik lidí si myslí, že ta situace je zablokovaná, ale komise ne, ta má rozhodně záměr pracovat, rozvíjet tu situaci, využít tohoto eh, období a opravdu zapracovat na tom balíčku. Ostatně nemáme ani jinou alternativu, než opravdu zajistit nějaký pokrok a řešení. To je tedy jasný záměr eh, této komise. A také jste mi položili konkrétní otázky týkající se přesídlení a specifických čísel. Ono je to velice důležité, to samozřejmě chápeme. A jak jsem zmínil, komise i celkově Evropská unie může určitě zaznamenat to, čeho bylo dosaženo v minulých letech, jakožto něco pozitivní. Podobně jako jiné země ustoupili od té možnosti přesídlení. Tady Evropa se snaží v tomto pomoci a zejména vypracovat legální způsoby, jak tyto eh, vlastně přechody zajistit, aby se vyhlo tomu obchodování. Nějakých 63 tisíc uprchlíků bylo takto přemístěno od roku 2015. Také probíhá evropský režim pro přemístění, který poskytuje 25 tisíc eh, umístěvacích eh, možností do 7. října eh, tohoto roku 39 tisíc, to znamená téměř 70 těch, kteří požádali, byli přemístěni. Samozřejmě ještě jsme nedosáhli těch 50 tisíc, ale děláme tedy maximum, ještě ostatně zbývá několik měsíců a můžeme proto využívat i prostředky z rozpočtu a e, snažíme se tady završit tu, ten počet 50 tisíc a myslím si, že je to poměrně uspokojivý výsledek potřebujeme, ano, stabilnější systém s výhledem do budoucna a proto je důležité, abychom tento rámec pro přesídlení měli k dispozici. Tady zase oceňuji práci Evropského parlamentu, který umožnil pokrok v této věci, která už je téměř dohodnutá, má být přijata. Nelíbí se mi výraz kondicionalita, ale myslím si, že opravdu musíme ve věci přemístění po, o, přemýšlet strategicky. Použijí ten příklad transitního mechanismu. Musíme se zaměřit na to, kam zaměříme naši pozornost jakožto členských států. Když probíhají ty evakuace z Libie, z Nigérie, a Rwandy, tak v rámci tohoto mechanismu musíme být schopni reagovat podle strategického zájmu, abychom dokázali stanovovat priority. A tento rámec pro přesídlení si myslím, že je v tomto velice užitečný a opravdu prokázal plnění toho stanoveného záměru. Pak další otázka, která se tu objevuje, jsou ty obavy ohledně pushbacku a konkrétně tedy situace s Chorvatskem. Já tady nechci opakovaně zacházet do detailu, ostatně ani nemáme časový prostor a o otázce plného přístupu k Schengenu. Nicméně myslím si, že bych měl zareagovat na tu záležitost pushbacku. Jakékoliv žádosti o pushbacky v Chorvatsku se berou velice vážně. Máme stanovená pravidla na individuální zhodnocení žadatele o azyl a vaše otázky se týkají e, prosazování a výkonu evropského AKY. A tady samozřejmě o to se musíme stále snažit, ale zase snažit snažte se pochopit naši situaci. Je to složité tam být v době, kdy dochází k pushbackům a snažit tedy zjistit, zda k něm dochází. Jsou tu určité domněnky ohledně Chorvatska. Myslím si, že to byli kolegové z generálního ředitelství HOM, kteří vycestovali do Chorvatska, analyzovali tam tu situaci, vyšetřovali. Uh, ale aby se pro to prokázalo, tak to není vždy úplně jednoduché zahájit hned postup proti porušování. Samozřejmě jakékoliv tady ty možné případy bereme velice vážně, jenom chci prokázat, jak tedy pracujeme v této věci. Co se týče implementace a prosazování, tady musíme spolupracovat s příslušnými národními orgány a chci vás ujistit, že opravdu těmto tématům věnujeme pozornost na co jsem ještě neodpověděl. Dohoda z Malty a to, jak eh, tedy budeme postupovat dál. Budu muset ukončit, ale ten dotaz byl položen, nicméně jsem ve vašich eh, rukou, pane předsedo. Pan komisař čeká, takže bychom měli být zdvořili a omezit se tedy v našem časovém prostoru. Takže jenom zodpovím tu situaci s Maltou. Komise, podobně jako ostatní členské státy, by si přáli aby tu byla dohoda mezi těmi čtyřmi členskými státy, jak jsem ji zmínil. To samozřejmě bylo prozatím velice pozitivní, protože to vede ty čtyři členské státy k takové určité perspektivě, co se týče výhledu kupředu a také to nabízí velice pozitivní ukazatele toho, jak poskytovat konkrétní mírou solidaritu. Je důležitá ta práce komise, jak se snažila přes léto umožňovat to vyloďování, ale také je důležité, aby u toho vyloďování, ať k tomu dojde na Maltě nebo v Itálii, tak aby ty členské státy věděly, že nezůstanou o samotě, že se k ním připojí jiné členské státy. Bylo to Německo a Francie, ale i jiné země. Co je slibné tady z tohoto prohlášení, ta dodatečná míra jasnosti, která přichází s tou nezbytnou předvídatelností oblasti a komise po té, co byla přijato toto eh, prohlášení, že tedy i jiné členské státy pak měly vlastně objasněno to detailní postupování v těchto případech i možné tedy spolupracující organizace, agentury, asilová agentura a Frontex, to znamená z praktického hlediska se prokázalo, že solidarita funguje, že se to může provádět efektivně a spravedlivě mezi členskými státy, a že je takový pozitivní příklad, na kterém můžeme stavět, když budeme hovořit v brzké době právě o tom pozitivním dokončením reformy evropského asilového systému. Děkuji vám za pozornost. A předseda, ano, měli bychom být velice zdvořili k našemu příštímu hostu a tím je pan komisař King. Please, with no further interlude, with no further ado. Prosím, bez nějakých dodatečných eh, prodlev a přerušování se pustíme do dalšího bodu našeho pořadu jednání. Paní Volas, budete muset zůstat sticha. Now, as we said, We have again. A nyní, jak jsem již předeslal, máme tu čest, že je tu mezi námi jakožto hlavní řečník, pan komisař King. A jak vidíme, je v dobré formě, protože Eh, před více než měsícem jsme se ještě příliš brzy loučili s komisařem, ale nyní je to přítomen, aby pohovořil o velice důležitém tématu. A tím je 20. zpráva o pokroku Evropské unie na cestě k bezpečnostní unii. Zakládá se na situaci, že komise dokončila práci na bezpečnostní agentuře a také na tom, že stávající priority si vyžadují akce. A proto tedy vítáme pana komisaře Kinga a těšíme se, že si vyslechneme ty hlavní prvky z této 20. zprávy o pokroku na cestě k bezpečnostní unii. Ještě bych chtěl připomenout, že to úsilí pro definici nové interní bezpečnostní strategie stále probíhají a náš výbor Libe zdůraznil novému komisaři, aby pokračoval na strukturovaném reportingu v této věci. Samozřejmě, že budoucí komise a nebude mít specifické bezpečnostní portfolio, toto bude spadat do oblasti vnitra, nebude konkrétní komisař, který se bude výlučně zabývat bezpečnostní agendou. Takže nyní máme tu čest, že si můžeme vyslechnout přímo pana komisaře Kinga a prosím, máte slovo na nějakých 15 minut. Časový prostor, který máme k dispozici, je až do 17.30, takže budeme mít i kolečko na dotazy a odpovědi, takže se připravte. Yeah. Uh, good afternoon, honorable members. Cení poslanci a poslankyně. Je mi potěšením být ve vašem středu, kde můžeme hovořit o bezpečnostní unii. Jak jste si jistě povšimli, a jak pan předseda řekl, stalo se, že tu jsem o něco déle, než jsem čekal. Budete to mě, se mnou muset mít strpení ještě o pár týdnů déle. Jsem jako ta roková skupina ze 70. let, která řekne, že končí a pak se se vrátí. Ale já budu opravdu pracovat až do poslední chvíle na tomto tématu, protože to na tom skopu opravdu záleží. Bavíme se o 20. zprávě o energetické unii spolu s dalšími. Je to samozřejmě obrovská bychle, kterou eh, můžeme eh, používat jaksi jako, eh, jako zábranu pro zavírání dveří, ale zároveň nás obrací naši pozornost k některým eh, naléhavým prioritám. V uplynulých letech jsme eh, byli svědkem toho, že tyto hrozby se nadále rozvíjí, ba dokonce narůstají. A my jsme na to reagovali, snažili jsme se navázat, abychom dotáhli tuto unii, bezpečnostní unii. Co se týče teroristické hrozby, snažili jsme se uzavřít prostory, v nichž mohou teroristé fungovat a zpřísnit legislativu v oblasti například výbušnin či střelných zbraní. Zlepšili jsme interoperabilitu našich informačních systémů, abychom dokázali lépe využívat stávající informace a uzavřít některá slepá místa. V našem úsilí boje proti radikalizaci, jsme posílili naši práci v terénu, co se týče osvět, vyměňování osvědčených postupů, spolupráce s internetovými platformami a také pravidly, která mají řešit problematiku teroristického obsahu online. Posílili jsme naši odolnost vůči útokům, včetně akčních plánů na ochranu veřejných prostor a posílení naší připravenosti proti některým prostředkům, které se vrátily, například chemické, biologické či radiologické zbraně. Naše agentury Europol a Eurojust podporují členské státy, aby byly schopny lépe bojovat s terorismem a zločinem. Nedávný příklad z poslední doby na jaře letošního roku Europol a Eurojust podpořili Německo, Nizozemsko a Spojené státy při eh, z zakázání druhého největšího mm, trhu na Darknetu, takzvaný Wall Street, kde se prodávaly drogy, nelegální data a software. A toto vypovídá o výzvě hrozeb, které jsou kybernetického charakteru a naše reakce se tomu musí přizpůsobit. Čili máme, posilujeme naši odolnost, abychom byli nesnadněji napadnutelní a abychom se byli schopni z toho rychleji vzpamatovat. Posilujeme naše odrazující opatření, aby byla větší riziko, že budou pachatelé chyceni a potrestáni. Rozvinuli jsme toolbox evropské kyberdiplomacie, kde je sankční režim. Pracujeme na certifikačním rámci, čím chceme posílit standardy napříč celou Unii. Kromě toho došlo také k nárůstu výzeb spojených s hrozbami, jako jsou například záměrné dezinformace v politickém prostoru, které eh, cílí na naše instituce. Zavedli jsme protiopatření, systém včasného varování mezi členskými státy, jímž máme zachytit koordinované dezinformační kampaně, mobilizovat naše společenství ověřovačů informací, spolupracujeme s občanskou společností, abychom byli schopni lépe eh, analyzovat dezinformační kampaně. A také máme kodex jednání, který se zaměřuje na tuto tematiku politických dezinformací a tak, aby držitelé obsahu byli zodpovědní za plnění svých závazků. A máme tu také um, ehm, samohodnotícení jednotlivých subjektů, kde hodnotí vlastní závazky, které přijali podle tohoto kodexu. Velice vítáme závazek platform pracovat dál na této otázce, posilovat transparentnost, ale upřímně řečeno, pokrok je velmi nerovnoměrný mezi jednotlivými signatáři a zbývá ještě odvést hodně práce. Musíme se zabývat samotnými dopady těchto samoregulačních opatření a musíme přihlížet k mechanismům nezávislého dohledu. Skutečnost, že propaganda a dezinformace nadále existuje, dokazuje, že je potřeba lépe jednat ve všech oblastech kodexu. Nechceme, aby se z toho stala nová norma. A konečným krokem tohoto procesu bude naše oficiální přeskoumání na konci ledna po dalších konzultacích s nezávislými odborníky a členskými státy a s skupinou regulátorů audiovizuálních služeb. Pokud Výsledek tohoto procesu bude neuspokojivý, budete moc to moc probrat a v té fázi bychom se museli zabývat tím, co dál, včetně potenciální regulace. Zároveň se snažíme zajistit naší kritickou digitální infrastrukturu. Například sítě 5G bude zcela zásadní, abychom zajistili naše digitální sítě nejenom pro komunikaci, ale pro ekonomiku a celou společnost. Takže musíme to nastavit správně. Nejde jen o kvalitu toho v úvozovkách potrubí, ale také o to, jaký je profil toho opět v úvozovkách instalatéra, který ho nastavuje a zavádí. Nejde jen o kvalitu těch produktů a postupů, ale také o pravděpodobnost toho, že dodavatel je vystaven zásahům třetích zemí. Před několika týdny 28 členských států podpořilo komisi a Evropskou agenturu pro kyberbezpečnost a vydali zprávu o evropském posouzení rizik v oblasti kyberbezpečnosti spojené s 5G. A dalším krokem bude koncem tohoto roku se všemi členskými státy vypracovat soubor opatření, která mají být přijata na národní úrovni nebo na kolektivní úrovni, aby se snižovala tato rizika. A naším závazkem je mít přístup založený na rizicích, nezaměřujeme se pouze na jeden region či dodavatele, ale celou dobu zúrazňujeme, že musíme zmírňovat rizika a někteří producenti či dodavatelé mohou vyvolávat otazníky velmi vážného charakteru. V těchto různých oblastech se nám podařilo pokročit, a to podstatně, za uplynulé tři roky, ale stále zbývá odvést hodně práce. Tyto hrozby jen tak sami od sebe nezni, nezmizí, ať už jde o kybernetické hrozby či další. Je tu také hrozba džihadského digitálního terorismu, a zároveň narůstá pravicový extremismus a násilí. A například, například jako to, co se stalo v Hale. Ale musíme najít dohodu ohledně našich návrhů potírání teroristického obsahu online. To zahrnuje nejen džihadistický obsah, ale i jiný extremistický obsah, který v podstatě rovněž představuje terorismus. Má tak vzniknout právní jistota a účinná opatření, která mají bránit šíření tohoto teroristického obsahu a přitom zajistit, aby nedošlo k žádnému narušování svobodného projevu a šíření informací. Rád konstatuji, že se chystá zahájení trialogu s vaší institucí. Děkuji panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům za veškeré jejich úsilí a práci a doufám, že společnými silami budeme eh, schopni rychle pokročit. Jsou tu i další legislativní návrhy, které si žádají rychlou dohodu, jednak přístup k elektronickým důkazním materiálům, k tomu máme zprávu a dále k Evropskému kompetenčnímu centru a národních kompetenčních centrech v oblasti kybernetických kompetencí. A Ehm, jde o také informační a inteligentní systémy v oblasti ostrahy hranic, zejména technické změny legislativy eh, ohledně ETIASu. A tyto návrhy jsou důležité při budování naší bezpečnostní unie. A, a na to se chci také na chvíli zaměřit, hrozba džihadistického terorismu nijak nezmizela s úmrtím al-Baghdádího. Nesmíme rozhodně polevit v ostražitosti. Jednak jsou tu i jedinci, kteří se samoradikalizují, a jednak jsou lidé, kteří třeba vychází z vězení, kde si odsloužili trest, nebo se dokonce radikalizovali přímo v tom vězení. A kromě toho je tu výzva také zahraničních bojovníků, třeba události v Syrii, ty nám to vůbec nezjednodušují. Úniky uvězněných členů Daeše by mohly mít velké bezpečnostní dopady a rizika pro nás. Členské státy musí nadále využívat stávajících informačních systémů, aby detekovali, identifikovali ter- teroristické bojovníky, kteří přechází naše hranice. Kromě toho musíme využívat také válečné informace o tom, abychom identifikovali, detekovali a trestali tyto zahraniční bojovníky, abychom je stíhali. Mohu říci, že dnes jsme lépe připraveni než před několika lety k tomu, abychom zachycovali a e, bránili se těm, kdo by se mohli snažit vracet se do Evropy s, za účelem dalšího páchání násilí ale členské státy musí zajistit, aby plně implementovaly opatření, která již byla schválena, jako je například nedávno dohodnutou legislativu v oblasti interoperabilitu nebo legislativu v oblasti prekursorů, výbušnin a střelných zbraní. I nadále budeme usilovat o účinnou implementaci. Pokročili jsme při implementaci řady otázek, například data cestující, nebo posílení zacházení s údaji, ale musíme dělat ještě mnohem více ze strany členských států v některých dalších oblastech, jako jsou například všechny směrnice související s kyberzločinem. A to je dále v té zprávě rozvedeno. Když tedy budujeme naši bezpeč, bezpečnost, není to omezeno pouze na Evropu, ale zahrnuje to také práci s našimi partnery. Aktivně podporujeme mezinárodní organizace, a třetí státy v jejich vlastním úsilí. Jedním příkladem za všechny je, že finančně přispíváme k programu, který potírá cestování teroristů a zabývá se různými regiony. To implementuje rezoluci 2396, která mimo jiné se opírá o eh, jméné údaje cestujících. Jde, eh, je tu velké zaměření například na západní Afriku, Togo, Ghana, Sierra Leone již zahajují implementaci a za nimi je pobřeží Slonoviny, Gambie, Mauretánie a Niger, které vyjadřují velký zájem. Tento program se také angažuje s dalšími regiony, které mají vysoký počet cestujících s Evropou, například východní Evropa, střední Asie, střední východ a pacifický azijský region. I nadále budeme podporovat úsilí OSN v této oblasti. A závěrem k Novému Zélandu. Spolu s právou o bezpečnostní unii, která dnes byla představena, jsme přijali také doporučení rady, tomu bychom získali povolení zahájení vyjednávání s Novým Zélandem o výměně osobních údajů za účelem boje proti závažné zločinnosti a terorismu. To vychází z modelu a má to stejné bezpečnostní doložky jako návrh mandátu pro jednání s jinými eh, zeměmi na Středním východě a v Africe, tak jak jsme to přijali v roku 2017. Myslím, že je to důležité, protože tu skutečně naléhavá potřeba a vzájemná Mm, příležitost postílit bezpečnostní spolupráci s Novým Zélandem. Já jsem Nový Zéland navštívil v červnu a znovu se ukázalo, že Nový Zéland je naším partnerem, který se dívá na věci podobně a čelí podobným eh, nebezpečím. A užší spolupráce by pomohla oběma stranám. Již nyní pracujeme s Novým eh, Zélandem na námořních hrozbách a 5G a budoucí dohoda o výměně osobních údajů a boje se závažným zločinem a terorismem rozšíří tuto spolupráci ještě dále na důležité oblasti, jako je například boj s kyberterorismem, zneužívání dětí a teroristickým, protiteroristickému obsahu online. Bohužel ta eh, potřeba se tím zabývat se jasně ukázala u příležitosti útoku v Christchurch. A eh, tato dohoda jasně ukazuje, že naši nejbližší spojenci mohou často být zdánlivě velmi daleko geograficky, protože ono je to o hodnotám, ne o zeměpisu. A ten Nový Zéland je toho velmi dobrým příkladem. Takže závěrem, tohle je pos, ne, nej, nejvíce nedávný, ale nikoli poslední zpráva. Jak to bylo, zaznělo již na úvod, kolegové řekli, že eh, přijdou eh, s tím, jak dál pokračovat a dál vás informovat o tom, co děláme a co provádíme. Možná, že tedy to nebude jenom jedna osoba. Když se dívám teď na pověřovací dopis, tak eh, bezpečnostními záležitostmi se teď bude eh, zabývat celá řada komisařů a oni musí spolupracovat ve všech těchto oblastech, na všech úrovních, tak, abychom mohli co nejlépe čelit všem hrozbám, které před námi stojí, což se nezmění ani, když přijde nová komise. Děkujeme, vážený pane komisaři, a nyní diskuze. Nejprve to budou koordinátoři a poté samozřejmě ostatní poslanci. Než teda dáme slovo opět panu komisaře, nejprve bych navrhoval, abychom měli to úplné kolečko otázek a potom na závěr vy byste ještě poskytl odpovědi. EPP, paní Mecola. Děkuji za slovo. Pane předsedo, děkuji, vážený pane komisaři. Ráda bych vám nejprve poděkovala poděkovala vám a zároveň řekla, že jsme nesmírně spokojení a nesmírně rádi, že vás zde ještě mezi námi vidíme a těšíme se i na následujících několik týdnů, abychom společně mohli v naší práci pokračovat v tom, co jste udělala za poslední léta jakožto komisář. Ráda bych vám osobně poděkovala za veškerou práci, důležitou práci, kterou jste odvedl v oblasti boje proti terorismu a zároveň za to, že jste přispěl k lepší výměně informací, což znamená, že jsme vždycky krok napřed před teroristy a že především chráníme naše občany. Víme, že došlo k mnoha útokům, ovšem eh, je zde i mnoho těch eh, útoků, které jim jsme zamezili, než k ním vůbec došlo a o těch se v médiích nehovoří. A právě na tyto útoky, kterým jsme zabránili, bychom měli být hrdí. Jak jste se správně zmínil, je to reálné riziko a my musíme nastá- nadále otevřeně vést dialog s našimi komunitami a zároveň dopracovat eh, nařízení, které se týká teroristického obsahu onlineového teroristického obsahu a to, co nejdříve. Je pravda, že lidé jsou pořád radikalizováni, ať už online způsobem nebo ve vězeních a že návrat eh, bývalých teroristických bojovníků mm, do svých rodin může znamenat hrozbu pro naše společnosti. A proto bychom si měli položit otázku, co můžeme ještě udělat v oblasti spolupráce mezi národními vládami, výměna informací ohledně těchto eh, osob a tak dále. Zároveň se neustále snažíme zlepšovat eh, způsob výměny informací. Několik členských států a mm, některé třetí země bohužel oslabují náš systém. Měli bychom reagovat na propagandu a dezinformace eh, v onlineovém prostoru. Často zde není dostatečná transparentnost a média reagují, i my reagujeme často pozdě a neefektivně. Proto potřebujeme nalézt globální odpovědi na tyto globální otázky, globální výzvy. Mohl byste nám prosím říci, jak analyzovat spolupráci, kterou máme se třetími zeměmi v tomto ohledu, především pokud jde o bezpečnostní otázky a zároveň zdá můžeme říci, že evropské instituce skutečně hrají důležitou roli, pokud jde o kompetence v tomto ohledu a informace ohledně třetích zemí a jejich rezistence či odporu proti eh, těmto informacím, jak zajistit eh, kvalitnější toolbox, jak zajistit, aby třetí země reagovaly. Možná zde již nebudu schopna eh, být přítomna na vaše odpověď, ale budu to sledovat samozřejmě poté z webstreamu. Prosím vás, rád bych vás poprosil o dodržování času, protože jsme překročili eh, čas na předchozí rozpravě. Ještě nás čekají důležité body, které se týkají elektronických důkazů, takže prosím, abychom nepřekračovali vymezený čas, který máme protože skutečně 17.30 eh, budeme muset skončit, takže bych vás poprosil, samozřejmě, že my se vždycky snažíme respektovat eh, argumentaci a čas každého poslance či poslankyně, ale prosím, abyste nezapomínali na to, že máte k dispozici dvě minuty a že by to bylo lepší dodržet. Paní Sipel, děkuji. Děkuji za slovo. <clears throat> Pane předsedající, budu mluvit německy. Haben, es sei vielleicht der letzte Austausch mit ihm. Äh, wir werden mal sehen, ob takže zřejmě se jedná o poslední výměnu názoru s panem komisařem. To se uvidí, možná se uvidíme ještě jednou. To bude záviset od vývoje ve Spojeném království. Pane komisaři, vy jste vysvětlil, že i nadále je tu rozrůstající se problém s narůstající kriminalitou, rozšiřováním terorismu a že e, je tu i více pravicově extremistického násilí a možná toto v mezičase pro společnost představuje mnohem větší hrozbu než ty ostatní formy terorismu. Naše členské státy ale tomuto novému vývoji věnují menší pozornost a mě by zajímalo, jak na to nahlížíte vy. Vy jste zmínil poměrně jasně i ty výzvy, které vyplývají z digitalizace v důsledku kybernetických útoků, ale také nestraných informací v digitálních sítích. Vy jste zmínil, že spolupráce, ale i tlak na poskytovatele je velký a aby tedy spolupracovali a jaký je tedy tlak na státní orgány, aby pracovali, protože je potřeby, aby spolupracovali s poskytovateli služeb. Ale pokud to nejsou schopnosti a vědomosti na straně orgánů, které jsou zapotřebí pro výkon kontroly, tak pak privatizace takovýchto Eh, výzev, to bude málo nápomocné. Myslím si, že členské státy mají ještě mnohé co eh, dozajistit a možná nepřímo to také souvisí s interní bezpečností. Členské státy často zmiňují, toto je otázka vnitřní bezpečnosti, do toho se nesmí EU měšovat, ale když se podíváme na zprávy z minulých let, tedy národní bezpečnost a evropská bezpečnost, to se dá těžko od sebe oddělit. Velice často národní bezpečnost je i evropskou kompetencí, protože mnohé z těchto výzev jsou přeshraniční. A v této souvislosti je důležité, abychom ty naše právní systémy postupně navzájem zbližovali. A velice často tu máme eh, velké časové prodlevy, aby to členské státy konečně implementovaly. Takže z vašeho eh, pohledu bezpečnostně politického, jak na to nahlížíte v případě, že se vlastně podrývá důvěra občanů, pokud členské státy nedělají to, co by měly? Měli bychom tu zvážit nějaké možnosti tlaku? A máme tu alarmující zprávy z posledních dní, zmiňují, že se zvyšuje dovoz drog, hlavně kokainu kterého je momentálně dost. Existuje celá řada cest, jak ho dostat do Evropské unie. Do jaké míry jsme schopni vykonávat efektivní kontroly, anebo se naše agentury v současné době zabývají jinými tématy? Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři, že jste se k nám dostavil. Opravdu jste tu jako ten fotbalový hráč, který hraje celou řadu těch svých posledních zápasů, ale vy jste populární až do úplného konce. Mám několik velice konkrétních dotazů, protože někdy nabývám dojmu, že takovéto výměny jsou takovým rutinním výkonem, kde v podstatě opakujeme stejná prohlášení jako minule, klademe stejné otázky jako minule. A zdá se, že tady ne, neděláme nějaký průlom v těch eh, zásadních tématech. A já si myslím, že přestože bylo učiněno mnohých kroků, aby se posílila bezpečnost z té represivní stránce věci, tak co je třeba také posílit, je ta otázka právní ochrany pro občany, těch právních zárok. Tady si myslím, že jsou velké, dramatické nedostatky. Občané za mnohé roky to zaznamenali, slyšíme z komise stejné reakce a nic se nezlepšuje. A myslím, že tu na radě a na komisi jakási tendence, uh, a vlastně schvalovat e, určitou legislativu, i když se ví, že nemá nezbytný dopad na práva a právní stát, že se nic nevylepšuje. Moje oblíbené téma PNR po nějakých e, plynulých 16 let bylo to rozhodnutí soudního dvora ohledně dohody s Kanadou a samozřejmě, že to stejně aplikuje i na dohodu se Spojenými státy, ale zase jsme nezaznamenali žádný pohyb ze strany komise, aby znovu přejednala dohodu se Spojenými státy. Jediné, co slyšíme od komise, je, že hodnotíme implementaci stávající dohody, ale stávající dohoda je porušování evropské legislativy. Takto je to jednoduché, je to nelegální. Takže komise by by ji měla stáhnout. Vždyť vlastně, pokud občan porušuje zákon, tak je potrestán toto je porušení legislativy EU. Jaký je to trest? Jak si nepanují zákony? Komise prostě pokračuje v tom svém business as usual. Já tomu nerozumím. My tady kladujeme také dotazy na dohodu s Austrálií, Kanadou a pak jsme se dotázali na důkazy pro nezbytnost a proporcionalitu ohledně PNR a o jedinou odpověď, kterou jsme dostali, bylo to, že komise Řečnice je přerušena mimo mikrofon. Zdá se, že tady někdo v pozadí eh, předseda zasedání, ale já budu pokračovat. A pan předseda, pokud někdo hovoří, tak prosím, aby ostatní členové respektovali řečníka. Sofie nyní hovoří, takže jedinou řečnici. Paní Intveld, prosím, já se pokusím to zhrnout tak jediné, co nám komise říká, že studuje tu operační efektivitu, ale co dál, protože další rok budete muset předkládat hodnotící zprávu o směrnici PNR. Jak prokážete nejenom, že vyřknete tu nezbytnost a proporčnost těch masivních z eh, rozměru skladování a využívání osobních údajů v rámci PNR. Já jsem neviděla žádný takový důkaz za posledních 16 let, takže dostaneme konečně něco konkrétního. Paní Strik, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu komisaři za jeho prezentaci. Nikdy neříkejme nikdy, protože už jsme vám jednou poděkovali, ale nyní to můžeme tedy zopakovat ještě jednou. K vašim náhledům na potřebu boje proti terorismu a potírání kriminality, samozřejmě tady jsme v souladu. Neměli bychom být najevní, co se týče vlivu ze zahraničí i uvnitř našich prostorů, veřejných prostorů. A samozřejmě také zdůrazňujeme to, že ta opatření by měla být v souladu s našimi pravidly právního státu je zapotřebí ochraňovat veřejné prostory prostřednictvím efektivního prosazování našich trestních zákonníků a je tu potřeba vysoké míry transparentnosti, ale také musíme ochraňovat naši svobodu projevu. A já si kladu otázku, jak nahlíží pan komisař a celkově komise na podpůrná opatření pro investigativní novináře. Jsme dostatečně ambiciozní, anebo bychom mohli dělat víc? více, co se týče podpory, ochrany a poskytování prostoru pro jejich působení. Protože v této éře dezinformací je potřebujeme více než kdy jindy. A kybernetická obrana, tady samozřejmě máme národní strategie, ale eh, zdá se, že musí být tedy prověřovány. A jak říká paní Intveld, máme tu příslušnou legislativu a soud byl často velice jasný o tom množství množství zachovávaných dat, takže si říkám, co komise dělá, aby zajistila, to, že každá stávající evropská legislativa, každý návrh, ale i vnitrostátní legislativa budou v souladu právě tady s touto judikaturou, která se týká uchovávání dat protože jinak to budeme pořád debatovat o tom, jaká z toho bude interpretace. Vždyť musíme jasně vědět, jaké jsou limity pro ty objemy zachovávaných dat. A co komise hodla dělat, aby zajistila přístup k právu jednotlivců, tedy občanů, nebo jsou tu tedy opatření v boji proti eh, terorismu a pak ještě ti bojovníci džihádu. Samozřejmě po nedávných eh, zadrženích ta hrozba úplně nezmizela a probíhá žhavá debata o těch zahraničních bojovnicích, o jejich repatriaci. Komise říká, ano, to je vnitrostátní kompetence, ale nemyslí si komise, že by mohla mít takovou koordinační roli na úrovni EU, aby politika byla efektivní. A co se týče uh, rezoluce Rady bezpečnosti. Ta zahrnuje všechny strany zapojené v rámci OSN, aby převzali tu zodpovědnost, aby vykonávali svá národní pravidla ve prospěch tedy potírání mezinárodního zločinu. Pan fez na závěr, paní Intfeld, když přerušuje řečnickou dobu, tak vlastně ona sama tím neprojevuje respektování, ale jak se zdá, i vy sám to projevujete, eh, umožňujete, pane předsedo, takže tím nerespektujete pravidla. Pane komisaři, ano, bezpečnost je jednou z priorit, už tedy Junckerovi komise, vyplývá to z té bezpečnostní zprávy, ale když se zaměřujeme na informaci z září 2019, tak víme, vidíme, že v roce 2014 došlo k dvěma útokům Samozřejmě jejich počet se v průběhu času navýšil, eh, tedy počet smrtelných obětí, už jich dokonce bylo až 150, ty údaje všichni známe. Víme, že každý měsíc 10 až 15 tisíc nelegálních migrantů eh, dochází do Německa bez kontrolu identity a pokud se toto nevyřeší, tak jakýkoliv boj proti terorismu je naprosto zbytečný. Je to iluze. A ti, kteří eh, vraždili v Bataklanu, ti eh, prošli přes Německo, takže proč EU nedělá něco proti otevřeným nekontrolovaným hranicím, což zastupuje, zastává paní Merklová? Vždyť to je vlastně zajištěná vstupenka pro terorismus, aby se dostal do Evropy a proto je třeba toto uzavřít. V bezpečnostní zprávě píšete, že hlavním cílem je bojovat proti radikalizaci. Radikalizace tu ale nevzniká jen tak Potřebuje k tomu imámy, také internet, knihy, letáčky, mešity a také peníze. A my víme, odkud ty prostředky přicházejí. A nedávno Arte zveřejnil zajímavou reportáž, o, že jedním z těch hlavních financovatelů je Katar a dalšími Saudská Arábie. Ale o tom se nic nepíše ve vaší zprávě. Nicméně hovoříte o nějakých hybridních hrozbách místo systému včasného varování proti dezinformačním kampaním a podobně. Nic tady z toho nám nepomůže proti radikalizaci a proto se ptám, kdy konečně ty muslimské financovatele terorismu si vezmete na mušku a budete sledovat tyto finanční toky a přijmete konečně opatření, aby se zamezilo tomuto financování v Evropě. Děkuji vám, ale pane Feste, já mohu pouze říct, že je na předsedovi schůze, aby tedy předsedal rozpravám a o tuto jeho pravomoc se nemají starat řadoví členové. Já tu mám řečnický seznam všech zájemců o slovo. Máme také určitý časový prostor, tentokrát do 17.30, takže podle seznamu řečníků tu vidím, že máme určitý prostor, abych umožnil dodatečnou řečnickou dobu. Vy jste také hovořil déle, než jste měl. Takže já se snažím být opravdu chápavý. Nyní ale opravdu nemáte slovo, takže to prosím mějte příště na paměti, že někdy je důležité opravdu dodržovat řečnickou dobu a omezovat, když se snaží maximum členů pohovořit, ale někdy naopak máme tu možnost, že mohou členové hovořit déle bez nějakých eh, dalších eh, narušení našeho plánového programu, který dnes máme do 17.30. A nyní paní Kanko. Doufám, že mám ještě dvě minuty po celé této konverzaci. Děkuji. Pane komisaři, spolupráce mezi členskými státy o výměně údajů je základním prvkem boje s terorismem a extremismem a vytváření eh, bezpečnostní unie. Přijetí systému mých mm, údajů cestujících v skupina EKR, to v posledním eh, parlamentu byl důležitý pro, krok při budování architektury bezpečnostní unie. A bývalý belgický minister eh, byl na čele tohoto. A viděli jsme potom úspěch eh, při využívání tohoto systému, ale potřebujeme dělat daleko víc, abychom zajistili celoevropskou implementaci a účinnou aplikaci napříč celou Unii. Jak víte, implementace je velkým problémem v Evropské unii. Možná to není nejvíce vzrušující téma, ale je to opravdu důležité. Takže co, jak se můžeme poučit z implementace systému PNR a uplatnění, jeho uplatnění v budoucnu? Jak můžeme zajistit, že implementace zákona bude stejnou prioritou jako jeho přijímání? Děkuji, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Musíme samozřejmě k tomu přistupovat s, je dobré, že tomu přistupujete takto rovnoprávně spravedlivým způsobem, ale řekl jste hodně eh, ohledně hrozby džihadistických teroristů, zahraničních eh, bojovníků a tak dále. Je jenom pro zápis. Je škoda, že některé členské státy na to nepomýšleli, když vybavili džihadisty zbraněmi a poslali je do Sýrie. Tyto kroky mají své následky a tohle je jeden z následků. B bombardovat lidi v domácnostech z toho vznikají terorisme, teroristi. Když přestanete se vměšovat eh, do, do života jiných zemí, tak to udělá daleko více pro předcházení radikalizace. Chci se zaměřit na dvě oblasti. Jak můžeme mít důvěru v to, že se komise opravdu popere s otázkou bezpečnosti, když někteří navrhovaní komisaři sami selhávají, pokud jde o bezpečnost v oblasti zpracování informací a tak dále. Tady odkazuji v první řadě na pana Josefa Borela, který víme, eh, zveřejnil utajené informace přes Twitter. Co se týče požadavek Španělska ohledně eh, evropského zatykače eh, k, k, v případě katalánského ministra to bylo naprosté nepřijatelné porušení postupu. A je to také porušení směrnic, na základě nichž důvěrné údaje nemohou být zveřejněny na sociálních médiích. Jak je to možné? Je to proto, že oběti jsou katalánci a ne, ti eh, prostě na ně se nebere ohled? Nebo protože říká, že to je španělská žádost, to je nepřijatelné. Byla to evropská databáze. Ten jedinec neměl mít žádný přístup k obsahu bez ohledu na porušení v případě zveřejnění těchto informací. Mě by zajímalo, co komise dělá, aby monitorovala přístup k vlastním databázím, když se vaše pravidla takto porušují. Další eh, záležitost se týká té, toho, té firmy Atos v kontextu šengenského systému, kdy vy, pane komisař, jste řekl, že nemůžete zaručit, zda Spojené království uh, bude sdílet informace například s Američany, ale přece takové ujištění by mělo být možné. Není možné, aby budoucí e, komisař pro průmysl se e, namočil v takovémto úniku informací. Suggest... Děkuji, no a nyní, pane komisaři Kingu, já si myslím, že jsme vyčerpali prostor pro otázky eh, a budeme pokračovat ještě s paní Beckman a poté budete mít možnost odpovědět. Děkuji, děkuji za slovo, eh, pane komisaři. Na konci července už jsme hovořili o problematice repatriace dětí. Eh, syrské, irácké děti. Situace se eh, zhoršila, jak víte, vy jste o tom rovněž hovořil. A rovně jste hovořili, že vyrůstají v opravdu v šíleném prostředí, představuje to mm, obrovská rizika. Proto se chci zeptat, jak hodnotíte to, jak to vypadá přímo v terénu. V Libe minulý týden jsme měli zajímavou rozpravu, která se týká eh, pana Van Tichena, který je ředitelem OKANu, to je orgán, který se zabývá bezpečnostními otázkami v Belgii a poukázal na potřebu, urgentní potřebu potřebu určité evropské koordinace v tomto ohledu pokud jsme měli rozprávu na úrovni národních eh, představitelů, minister za zelené nám řekl, že zde evropská koordinace neexistuje, čili skutečně je to takový ping-pong politického charakteru spíše než cokoliv jiného a zároveň bych se ráda zeptala, zda od poslední schůzky jste měl možnost se podívat na možnost, eh, jak to vypadá ohledně koordinace i mm, na radě, především pokud jde o pana Borela a zároveň Eh, Šárla, Michela, budoucího předsedy, Evrop, eh, budoucího předsedy Evropské rady, který eh, řekl, že EU je vlastně absentuje, pokud jde o otázku konfliktu, které tam probíhají přímo na místě. Vy jste hovořil o otázce repatriace, která je problematická především teda u dětí, ale zároveň je to otázka bezpečnosti i s ohledem na dospělé osoby a jak hodnotíte tu situaci, ten ad hoc tribunál, o kterém jsme hovořili, situace je naléhavá, musíme kontrolovat a soudit tyto lidi v, mm, přímo eh, u soudu a ne je nechat někde pobíhat. Volně děkujeme, pan Aranžel má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři Kingu, Samozřejmě, že nejprve bych rád to ocenil váš závazek, pokud jde o transparentnost, vaši odpovědnost ohledně vašeho portfolia vůči našemu parlamentu. A já jsem v Libe pouze od června a i přesto vidím, že tyto vaše sliby a závazky jsou reálné. to zpravodaj pro vízový informační systém bych vás rád ubezpečil o tom, že my jsme skutečně pracovali nesmírně promptně a do příštího týdne už budeme mít za sebou mm, téměř 15 hodin jednání od 22. října v rámci trialogu. Já jsem zpravodajem za Evropský parlament a rád bych vás ujistil, že v tomto trialogu opravdu pracujeme nesmírně rychle a intenzivně od konce října. Rád bych ale zdůraznil to, že že podle mého názoru nejde o kvalitní eh, tvorbu legislativy, když máme návrhy komise, které upravují jiné předchozí návrhy, Evropské komise, o kterých se v současné době vyjednává a které v podstatě chtějí jaksi vylepšovat ty texty. To podle mého názoru ničemu nepomáhá a do jisté míry to bude mít negativní dopad na celková jednání v rámci trialogu. Myslím si, že to není kvalitní legislativní nebo postup legislativní tvorby, ani to neslouží demokratickému postupu my se ve Ruském parlamentu snažíme udělat, co je v našich silách. Ale myslím si, že nyní je míč na druhé straně, ne na straně Evropského parlamentu. Aby prostě komise, rád bych poprosil o to, abyste neustále neměnili návrhy, které jste již předložili a, na, a které již byly dopracovány. A nyní ještě poslední poznámka ohledně dvou různých záležitostí. Mm, pokud jde o dezinformace a fake news, vaše zpráva byla skutečně kvalitní, ale Evropský parlament e, jasně řekl nedávno, že musíme udělat ještě více a investovat více do této problematiky a právě proto nás zneklidňuje že to, že Eh, směrnice ohledně boje proti sexuálnímu zneužívání dětí zatím nebyla transponována ze strany většiny členských států, včetně Portugalska, mé eh, domovské země. Rád bych se proto zeptal, jak vypadá stávající situace v této oblasti, jak vy to vidíte a hodnotíte. Děkujeme. Pan Brajer má slovo. Děkuji za slovo, děkuji pane komisaři za vaši zprávu. Asi vás nepřekvapí, že nebudeme spolu souhlasit, pokud jde o opatření v oblasti dohledu. Například eh, vy prosazujete tu evropskou směrnici v tomto ohledu, které pro mě, podle mě znamená masové sledování, což je v rozporu s tím, co rozhodl v rámci svého rozsudku eh, Evropský soudní dvora. Je to masivnější, než je potřebné, podle mého názoru. A nyní několik věcí podrobněji. První se týká nařízení ohledně teroristického obsahu. Vy jste poprosil parlament o brzké, brzkou dohodu. My to můžeme předložit zítra, pokud vy podpoříte náš přístup v tomto ohledu a naše stanovisko. Ohledně této zprávy, tak skutečně ji můžeme předložit a schválit co nejrychleji. A druhá věc se týká kybernetové bezpečnosti. Vy jste hovořil o bezpečnosti technologii 5G. Rád bych se zeptal, co si myslíte o enkrypci, o šifrování, takzvané end-to-end encryption. Zda to bude důležité pro technologie 5G, především s ohledem na možnost zapojení čínských organizací a zároveň, že ten routing může probíhat třetími zeměmi, například Spojenými státy. A znamenalo by to nesmírně důležité možné dopady na bezpečnost informací a jejich šifrování end-to-end -end a zároveň víme, že tam může být eh, do toho vstupuje ještě otázka bezpečnostních organizací, které potřebují end-to-end kryptování rovněž. A jedna věc, kterou jsem neslyšel ve vaší prezentaci, je vnímání veřejnosti ohledně bezpečnosti. Mám obavy, pokud jde například o informování médií, protože lidé z toho mají pocit, že je zde čím dál tím více kriminality, méně bezpečí, zatímco ta realita je často opačná. Proto se chci zeptat, co můžeme udělat, abychom posílili toto povědomí bezpečnosti mezi lidmi i s ohledem na to, že zde eh, jsou pravicoví populisté, které, kteří zneužívají tyto různé strachy a podle mě by to mohlo být nebezpečné pro demokracii, budou-li naši lidé mít pocit, že nejsme schopni zajistit jejich bezpečnost, tím, co Evropa je jedním z nejbezpečnějších míst na světě. Děkujeme. Vážený pane komisaři Kingu, a nyní vám dávám tak řekněme 15 minut, aby jste odpověděl na ty otázky, na které, které zde zazněly a poté se můžeme dostat k poslednímu bodu ohledně elektronických důkazů, takže prosím, dávám vám slovo, děkuji. A rád bych poděkoval všem, kteří se věnují této problematice bez ohledu na váš pohled a stanoviska. Já vítám tuto výměnu názoru a vítám spolupráci s Evropským parlamentem, což je zásadní. Chceme měli mít nějakou úroveň společného porozumění celé situace a to, jak to vnímá naše veřejnost. Souhlasím s posledním bodem eh, pana kolegy, možná ne úplně se vším, co jste řekl, ale ten poslední bod, o kterém jste se zmínil, pane kolego, tak to je pravda. Máme zde kolektivní povinnost a výzvu ohledně toho, jak informujeme o těchto věcech a zvyšovat povědomí, aniž bychom zde podporovali nějaké pocity strachu či populismus. Víte, zde neexistuje ale jednoduchá odpověď, jak to udělat. To skutečně nevím, ale vítám příležitost poukázat na všechny tyto věci a vítám diskuze našeho typu, abychom skutečně mohli lepším způsobem naši veřejnost informovat. Jednotlivé dotazy, argumenty, které zde zazněly, postupně se budu snažit reagovat. Pokud eh, něco zapomenu zmínit, tak prosím, abyste se přihlásili a eh, odpovím následně. Ta výzva, která před námi stojí, především z oblasti džihádského terorismu, paní Mecola položila tuto otázku. Víte, nechci zde nějak strašit, ale ano, je zde riziko po té, co Bagdády Eh, po jeho smrti mnoho zemí, včetně Francie, mm, revidovali své mm, systémy, úrovně nastavení eh, tohoto nebezpečí, protože mají pocit, pokud je o teroristické útoky, že jsou zde určitá rizika. Jiné země, Velká Británie například snížila tuto úroveň. Čili vidíte, i toto nejde všechno pouze jedním směrem a je to součást veřejné rozpravy individuální osoby, které se nejenom v rámci džihadistického terorismu radikalizují, ale zároveň jsou to jiné formy násilného terorismu, extrémní mm, představitelé extrémní pravice. Musíme proto bojovat jednak proti teroristickému obsahu online, protože problém zde je a radikalizace ve vězeních je součástí tohoto problému a aniž bychom nějak se snažili strašit, tak o tom musíme hovořit. Tam nějakých 12 navrátivších eh, lidé, kteří mm, si odseděli eh, své tresty za teroristické útoky. Tito lidé prostě v následujících letech opustí vězení a vrátí se domů a zároveň očekáváme na základě určitých odhadů, že toto číslo se nebo asi dvojnásobný počet lidí ve vězeních, kteří se nám dostali z jiných důvodů, byli radikalizováni ve vězeních. Čili to je skutečná výzva, která před námi stojí ohledně toho, jak lepším, kvalitnějším způsobem pracovat nejenom s těmi lidmi, kteří budou propuštěni, ale i těmi, kteří se radikalizují ve věznicích zahraniční bojovníci terorističtí. To je další problém. Pan Fes položil otázku, proč jsme od Bataklánu, od útoku Bataklánu nic neudělali. To není pravda. Udělali. Máme systematické kontroly na našich vnějších hranicích, modernizovali jsme šengenský informační systém, je zde povinnost, na které se dohodly členské státy ohledně sdílení informací skutečně milionkrát už se využívaly tyto informace ohledně teroristických kriminálních činů. Zlepšili jsme výměnu informací, zlepšili jsme to, jakým způsobem Europol a jiné agentury pracují ohledně identifikování možných rizikových osob aby jsme všichni imigrační pracovníci, policie, orgány činné v trestním řízení měli tyto informace aktualizované. Prostě nesmíme polevit, ale není pravda, že jsme nereagovali na teroristické útoky, které, ke kterým došlo v posledních letech. Dezinformace, to je další otázka. Zde děláme skutečně mnoho vlastně i od poslední společné schůze, kterou jsem s vámi měla, jsme udělali veliký kus práce. Ovšem členské země se rovněž musí na to soustředit. My to nechceme nějak privatizovat, aby to dělali pouze podniky. Naopak, proto zde máme právě takový pokročilý elektronický systém, který by měl posílit sítě mezi členskými zeměmi a chceme mít i ten mechanismus včasného varování. Někteří to kritizují, protože to nereagovalo tak, jak si představovali. Ovšem, skutečně to funguje na propojení mezi jednotlivými členskými státy, reakce ze strany jednotlivých států, které mají obavy v tomto ohledu, využívají tyto sítě. A my samozřejmě budeme spolupracovat i se soukromým sektorem, ovšem nechceme to nějakým způsobem privatizovat, tuto práci, nebo mm, to, aby dělali rozhodnutí sami, naopak my chceme zvýšit interakci s nezávislými třetími stranami, které to budou revidovat, kontrolovat. Snažíme se dosáhnout určité dohody a zároveň vybudovat nezávislou expertízu, ověřování mezi jednotlivými členskými státy. To je velice důležité. V současné době tato expertíza, tyto informace mají především výzkumní pracovníci, nevládní organizace a veřejnost a různé organizace tohoto charakteru. Všem, paní Sipel, máte pravdu v tom, že pokud neuděláme, pokud ne, nepokročíme v těchto výzvách, tak jedna z věcí, kterou bude muset dělat nová komise, je otázka, zda potřebujeme něco jiného, pokud je o sociální média, nezávislé hodnocení, um, ověřování, pokud jde o šíření dezinformací. Zda máme tuto výzvu ponechat pouze v rukách úžasných uh, občanských a nezávislých výzkumných pracovníků, nebo by do toho měly zasáhnout do orgány členských států? Nemám zatím odpověď na tuto otázku, ale máte eh, plné právo takovou otázku položit. Pokud je o drogy, my o tom často nehovoříme, ale měli bychom, protože je to obrovská výzva. Víte, co všechno se snažíme udělat v oblasti koordinace evropských politik, Europolu, jsem rád, že Europol nedávno oznámil úspěšné dny společné akce, které se zaměřovaly na boj proti pašování drog, obchodování s drogami a vedlo to k rekordním zabavením eh, ilegálních drog. Co znamená, že čím dál tím více syntetických drog se pašuje asi 1300 kg kokainu bylo zabaveno a 411 lidí bylo zadrženo právě v souvislosti s těmito trestnými činy v celé EU. Čili opravdu to je pro nás jedna z klíčových priorit. A pokud jde o osobní data PNR, já vítám diskuze, které probíhají k tomuto tématu. Nemyslím si, že Víte, všechny ty vaše otázky asi nezodpovím úplně dostatečně a úspěšně, ale budu se snažit tento dialog udržovat a předat to i svému nástupci, protože nás čeká ještě hodně práce. Musíme eh, uzavřít dohodu, kterou již připravujeme v tomto ohledu a snažíme se spolupracovat se všemi, kteří by tom, mm, tam měli být, mít ještě jakékoliv výhrady. Společné hodnocení zrovna dokončujeme já vím, že tento celý proces nepovažujete za úplně dostačující, ale my se snažíme mm, postupovat podle dohodnutého harmonogramu a vy samozřejmě budete mít možnost zasáhnout do toho, aby tento proces byl efektivní. Zároveň budeme pokračovat v rozpravě ohledně dat PNR. Pan Bries eh, se zmínil o tom masovém sledování. Jestli dovolíte, důležité, tam bych pouze osobně k tomu něco řekl, nebude to jménem nikoho jiného za komisi. Já nechci, abychom zde měli masové sledování a myslím si, že to neprosazujeme. Já myslím, že zde ani neprosazuje, ani neprezentuje nějaký evropský nástroj, který by masově sledoval naše občany. PNR prostě není takovým nástrojem. Možná Mm, se na to prostě díváme diametrálně odlišným okem, ale e, my jsme vlastně nevytvořili nástroj pro sběr těchto dat. E, otázka zní, jaký bude přístup a využívání k těmto datům a jejich využívání. A některé informace, které se týkají o těchto informacích, e, a v podstatě to procento masového vyšetřování v tomto ohledu je tak minimální, že si myslím, že s tím můžeme být spokojeni, když mnoho z vás se mnou nebude souhlasit, že když jsme viděli, že velká většina dat eh, nebo o, osob, eh, o kterých máme tyto informace, nejsou vyšetřováni, protože prostě tam není žádná, žádný důvod. To, to bylo nějaký 99,96%, eh, pokud jde o informace mm, osob, které, které nebyly dále mm, sledování to znamená 0,04% pouze je sledováno dále mnoha z těchto případů. Dokonce znamená pouze to, že tam ta otázka jména nějakým způsobem eh, zkomplikovala celou situaci. Čili ten počet případů, kde by to vyšetřování pokračovalo, je minimální. Ale může to vést k závažným výsledkům. Toto je zpráva právě z Belgie. Nedávno ohledně výsledků zpracování PNR dat belgickým orgánem mezi lednem a srpnem letošního roku. 321 pozitivních, 91 lidí propojených s terorismem, 13 zadržených ve spojitosti s drogami a 7 e, otázek únosů mm, v rámci mezi rodiči e, a tak dále. Čili e, samozřejmě to, jak se díváme na účinnost tohoto systému, jakým způsobem zpracováváme důkazy, tam se asi naše pohledy trochu liší. Já vám tuto zprávu okamžitě po naší schůzi dneska eh, samozřejmě pošlu. Jsem si vědom toho, že rozpráva k, této, k tomuto tématu musí pokračovat. Toto je jedna z výzev. My se snažíme přesvědčit vás i veřejnost o tom, že to neděláme pouze z plezíru, ale protože to potřebujeme. My skutečně věříme, že děláme něco, co je zásadní, co je, pr- za, co je právní, zákonné a přiměřené. Uchovávání dat, to je další otázka, na kterou jste upozornila. V této oblasti bude diskuze rovněž pokračovat. Já už jsem o tom se, já už jsem se o tom zmínil v minulosti, možná s tím nebudete souhlas Přístup a uchovávání dat, délka jejich uchování je důležitou součástí mm, práce orgánů eh, činných v trestním řízení a zajištění bezpečnosti našich občanů. Samozřejmě ale, že to musíme udělat způsobem, který plně respektuje základní práva. A to je právě náš závazek Eh, který se odrazil i v rozsudcích soudního dvora. My čekáme na výsledek eh, některých ještě rozpracovaných případů a paralelně pracujeme na dalších možnostech do budoucna. Ne všichni se shodneme na tom dalším postupu, právě proto hledáme nejvhodnější proceduru a děláme to plně transparentně za spolupráce s Evropským parlamentem. Pokud jde o výzvu zahraničních teroristických bojovníků, paní Styk a paní Britmu poukázali na tuto problematiku, co děláme s těmi osobami, které jsou v daném regionu a kteří se chtějí vrátit, chtějí nebo požádali o repatriaci. Správně jste obě dvě poukázali na to, že ta právní situace, vy si to možná přejete trošku jinak, správně, ale to spadá do odpovědnosti každého členského státu a ty si to velice obezřetně hlídají, tuto svou možnost. My se snažíme podporovat diskuzi ohledně rozsahu a, problém, a, a povahy celé problematiky a snažíme se podpořit koordinaci v tomto ohledu. Nevím, zda o tom někdo přímo hovořil s Charlesem Michelem, ale s ostatními členy rady. Ano, G16 například eh, se v posledním období zabývala problematikou dospělých osob i dětí v tomto ohledu. My jakožto komise se snažíme sdílet a zveřejnit více informací ohledně rozsahu této výzvy. Já jsem zveřejnil různá data, čísla ohledně dospělých osob, které by, mohl, který by se to mohlo týkat těch, kteří asi 600 jsou zadrženi na základě informace členských států a to představuje další výzvu, protože jsou například zadržení v Turecku a Turci eh, údajně se obrátí na ty členské státy, kterých se to týká. Dále bych chtěla zveřejnit i informace ohledně dětí v tomto ohledu, protože s oběma s vámi souhlasím v tom, že otázka co budeme dělat s těmito dětmi, je naléhavou otázkou. Asi 1400 dětí právě tam máme v této zóně, kde alespoň jeden rodič je občanem EU, asi polovina z nich byla eh, zadržená nebo jsou v různých táborech a my jsme přesvědčeni o tom, že musíme reagovat nesmírně rychle na tuto problematiku především dětí, protože samozřejmě, že jejich návrat představuje mnoho výzev. Členské státy právě takto mnoho sirotků repatriovalo. To, že tam ale necháme mnoho mladších šesti let na pospas různým silám, vlivu, tlakům, to představuje rovněž obrovské výzvy humanitárního charakteru, ale zároveň e, i závažné bezpečnostní rizika a výzvy. Proto budeme tlačit na členské státy, aby urgentně na tuto záležitost reagovaly. Sexuální zneužívání dětí a čísla ohledně účinné implementace. Máte pravdu, pane Renaulte, 23 členských států nesprávně transponovalo tuto směrnici. To neznamená, že nedělají nic, ale jako součást našeho úsilí s členskými státy mm, znamená účinnější transpozice. A my samozřejmě tuto zásadní oblast s nimi řešíme. Paní Daly, tím se dostávám k vaší otázce. různé aspekty využívání systému SIS, Schengenského informačního systému. V této oblasti, jakože v mnoha jiných oblastech, bereme záležitost účinného využití a implementace nástrojů nesmírně vážně. Systém SIS je jasný. Víme že ho potřebuje pro důvěrné sdílení informací mezi orgány činnými v trestním řízení. My budeme nadále spolupracovat s členskými státy, aby efektivně tento systém využívali. Ovšem pravidla jsou jasná. Nemusíte s tím sice souhlasit, ale jsou jasná. Členské státy rozhodnout o kompetentních orgánech, o tom, kdo má autorizovaný přístup k informacím a právě proto jakékoliv otázky v tomto ohledu musíme adresovat členským státům. My, jakožto komise, se budeme snažit eh, o neustále hodnocení systému Cheval, šengenského systému, kde detailně diskutujeme s členskými státy využívání tohoto systému. Budeme nadále předkládat zprávy v tomto ohledu, které budou um, důvěrně k dispozici mm, člen poslancům Evropského parlamentu. Samozřejmě, že nemůžeme o nich diskutovat na otevřených jednáních, jako je dnešní jednání, ale zajistíme, aby sekretariát tyto informace poskytl. V posledním volebním období jsme spolupracovali se skupinou vašich poslanců, kteří právě ověřovali implementaci systému SIS, jak to vypadá v Schengenu. A pokud Evropský parlament nebo váš sekretariát bude chtít pokračovat této práci, my to rádi převezmeme a následná komise jistě rovněž. Tam budete moci pokládat detailní dotazy, argumenty. Vy jste hovořili o těch aktivitách soukromých společností v tomto ohledu. Aniž bych zacházel do podrobnosti, rád bych řekl, že pravidla nezakazují využívání soukromých společností, pokud jde o IT služby a údržbu IT systému. To neznamená, že budou mít automaticky přístup k informacím. A ještě poslední věc, paní Bries ještě k ostatním vašim otázkám. Myslím si, že musíme pokročit i v otázce online nového teroristického obsahu. Já bych uvítal pokrok v tomto ohledu. Vím, že probíhá trialog. No to je vlastně vyjednávací proces, takže já rozhodně nebudu trvat na každé eh, větě původního návrhu komise a ostatní aktivní účastníci trialogu Rada i parlament podle mého názoru rovněž netrvají na každém slovu z jejich eh, stanoviska, proto si myslím, že bychom měli dosáhnout pokroku, protože to je podstatou trialogu. A nyní šifrování. Já plně podporuji šifrování. Já bych nechtěl, aby moje bankovní účty nebyly šifrovány. Výzva, kterou představují nové technologie typu 5G, určitě o tom víte, jaký způsob je ta, že se musíme chránit proti neautorizovanému přístupu do na, k našim informacím, zatímco zároveň zachováme efektivní přís, eh, postupy pro autorizovaný přístup, například i v průběhu justičních různých postupů. A to je veliká výzva technická výzva, záleží na typu technologií. Samozřejmě, že šifrování se týká různých typů technologií. Vítám tuto rozprávu, musíme v ní pokračovat a musíme zajistit, že nesmíme za, zamezit možnost legitimnímu autorizovanému přístupu ze strany například justičních orgánů nebo orgánů činných trestním řízení a zároveň zamezit v nezákonném přístupu třetích zemí. Takže děkuji vám a doufám, že jsem to stihl všechno v čase, který by byl vymezen. Ano, máme ještě několik bodů, říká pan předsedající, velice důležitý bod, který se týká elektronických důkazů. Je to rovněž propojeno s bezpečností i justiční spolupráci, čili bez ohledu na strukturu nové komise, složení nové komise paní von der Leyenové, bez ohledu na to, že tam nebude samostatné portfolio, které by se zabývalo bezpečností, tak toto všechno jsou otázky, jež vyžadují detailní rozpravu v rámci výboru LIBE, protože se nás týkají, týkají se našich kompetencí a ty výzvy, o kterých jste se před chvíličkou zmínil, kombinace jednak teda poskytování kvalitních informací, pokud jde o boj proti kriminalitě, terorismu, ale zároveň respekt k soukromí a základním právům, včetně pojistek, které zde musíme zachovat s ohledem na technologickou evoluci, tak výzva je zde obrovská. My potřebujeme, aby evropský, evropští zákonodáci přišli eh, s vhodnou legislativou v tomto ohledu, protože to trápí nás ve výboru Libe i Evropský parlament. Děkujeme, pane komisaři Kingu, za to, že jste se snažil maximálně skutečně využít eh, veškerých svých eh, pravomocí a informací a děkujeme, že jste mezi nás přišel. Interruption. Žádná další přerušení. Budeme pokračovat. Děkujeme panu komisaři a přistupujeme k dalšímu bodu. A to jsou ty příkazy týkající se elektronických důkazů v trestních otázkách. A takže uvedeme se teď trošku do kontextu. Nejprve je tu návrh týkající se toho, těchto příkazů a pak směrnice o harmonizovaných pravidlech za účel jmenování právních zástupců pro schromažďování důkazů. Tento návrh je zamýšlen jako digitální nástroj pro získávání digitálních údajů, důkazních materiálů, v případě podezření na spáchání zločinu, e, kromě toho, směrnice také zavedla tu, tu eh, představu tedy z právního zástupce eh, v případě služeb, které jsou v Evropské unii, ale nejsou, eh, nemají sídlo v Evropské unii. Takže rada přijala všeobecný přístup. Osm ministrů předtím napsalo dopis, v němž uvedli své výhrady a zahájili jsme řízení týkající se konzultací se, s, s jednotlivými subjekty. Evropský soud pro lidská práva, včetně veřejného slyšení, což bylo prezentováno výboru Líbe v prosinci 2018 a dubnu, dubnu 2019. A Víte, že jsme upozornili na několik právních otázek, na které jsme upozornili, týkající se kategorií údajů, principu přiměřenosti, nápravných opatření a dalších záležitostí. Jak víte, komise navrhla novou interpretaci článku 82. To je právní základ, to není přijatelné. Trestní právo a ta koncepce té spolupráce pro přímý kontakt mezi organičními v trestním řízení a poskytovatelem v jiném členském státu a informování, bez informování, aniž by nemohly členské státy reagovat. Takže to je problematika, a určitá komplikace, určitá tedy nadnárodní uplatnění práva a také e, soukromní poskytovatelé. Jejich práva musí být zajištěna. Proto se o tom bavíme tak dlouho. A teď máme vést tedy společnou debatu o potom bodu 5 o zpřístupnění obstavení účtu a 6 o harmonizovaných pravidel pro jmenování právních zástupců s elektronické důkazy v trestních otázkách. A pak směrnice týkající se jmenování právních zástupců za účelem skromaždění důkazu. Takže nejprve eh, vyslechneme paní Cipl, paní zpravodajku, a pak si dáme kolečko otázek, začneme koordinátory. Prosím, paní Cipl, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že stínoví zpravodaje, zpravodajové eh, budou mít co říct v tomto kole. Na začátek pouze prohlášení, jímž se vracím k zasrání líbe z posledního týdne. Vy se hovořilo o mezinárodních e, dohodě o elektronických důkazech, opět s poukazem na to, jak úzce spolu tyto věci souvisí. Já jsem byla velmi zklamána, že komise vyjednává se Spojenými státy. Samozřejmě je eh, hezké že to nedota, nedokončí předtím, než budeme mít hotový, hotové naše evropská pravidla o elektronických důkaz, důkazech, ale mezi tím už jednají se Spojenými státy a na základě jejich návrhu. A přitom nikde, ani v Líbě, ani na jiném výboru, neskončí návrh komise tak, jako byl na začátku. Takže tady to vyvolává dojem, že komise předjímá zodpovědnosti parlamentu a rady a to by se dít nemělo. Nicméně, již jste zmínili, že spolu se stínovými zpravodajem, jim si ještě jednou poděkovat, jsme skutečně tuto záležitost prověřili, což podle komise je úplně nový přístup. po roce a půl, od doby, kdy komise schválila tuto zprávu, tak my, jakožto výbor Líbe, a zejména s kolegy stínovými zpravodaji, jsme do toho vložili hodně práce, hodně úsilí. Měli jsme stínova, zasedání stínových zpravodajů a další. A z toho vzniklo několik eh, návrhů. Já teď předkládám návrh této zprávy. Takže co teď si navrhnout? Vidíme v té zprávě návrh na zamítnutí návrhu směrnice a integrovat ty důležité části do nařízení a pozměnit nařízení 267 pozměňovacími návrhy. A proč zamítnout návrh směrnice? Z důvodu právní konzistentnosti. Protože vycházíme z článku 53 a 62 smlouvy, která se týkají uznávání diplomů a dalších eh, forem kvalifikace a koordinace ustanovení stanovených zákonem, regulacemi či správními postupy. A taková směrnice pak zavazuje všechny členské státy. Problém však je v tom, že nařízení by zavazovalo pouze ty členské státy, které se účastní právních nástrojů přijatých v rámci kapitoly 4 a tím pádem tu je vzniká disharmonie. Nařízení zavazuje pouze účastnické členské státy, zatímco směrnice je závazná pro všechny členské státy. Když Dánsko a Spojené státy by pak byly nuceny jmenovat právní zástupce v souladu s touto směrnicí aniž by se účastnili toho nařízení v nástroji o důkazním materiálu. A tím pádem touto směrnicí se komise snaží zavést myšlenku právního zástupce nejen pro eh, ten nástroj o elektronických důkazech, ale i u dalších budoucích nástrojů v oblasti vzájemného uznávání, včetně nejasného koordinačního mechanismu který nezapadá ani do nařízení, ani do vzájemného uznávání. Dovolte mi připomenout, že hodnotou vzájemného uznávání je zavést přímý kontakt mezi soudními orgány, ne mezi správními ústředními orgány. Takže, pardon komise, ale vy tady překračujete vaše pravomoci, a odchylujete se od právního základu. Pouze ty členské státy, které se účastní tohoto nařízení, by měly být svázány také jakoukoliv povinností týkající se jmenování poskytovatelů v případě těchto příkazů o zpřístupnění a obstavení účtu. Takže to není právně podložené. Já dovrhu, navrhuji, abychom to přesunuli do nařízení. Lze to podle článku 82, protože to bylo právně prověřeno. Poskytovatele z třetích zemí, kteří fungují v ruských členských státech a kteří se účastní tohoto opatření, musí jmenovat právního zástupce. Taková koncepce není ničím novým, ale odráží například článek 16 GDPR. Takže docházím ke stejnému cíli jako směrnice, ale eh, právně konzistentním a účinnějším způsobem. Co ještě dalšího? Začněme tím postu, oznamovacím postupem. Návrh komise by umožnil vydávajícímu orgánu se přímo obracet na poskytovatele služeb v situacích, aniž by byly zapojeny orgány daného státu, eh, v němž je tento poskytovatel usídlen. Tato úplně nová interpretace komise vzájemného uznávání v trestním řízení je ústředním bodem kritiky nejenom ze strany expertů nevládních organizací v oblasti ochrany osobních údajů, ale taky ze, ze, stranu, ze strany sou, soudců soudního dvora a bylo to kritizováno z hlediska nedostatku oznamování toho dalšího členského státu. Či v podstatě jim chyběl jenom členský, jeden členský stát, aby zablokovali přístup rady. Proč by nám na to mělo záležet? No představte si, že poskytovatel služeb na území mého členského státu by přímo byl zavázán orgán jiného členského státu, zachoval nebo zveřejnit nějaké informace o mně, aniž by můj členský stát byl do toho jakkoliv zapojen. Můj členský stát pak nemůže plnit svou základní funkci a to zaručovat práva mých základních práv na jeho území. Dovolte mi znovu připomenout, že návrh komise je právně pochybený. Máme tu dokonce varování soudce soudního dvora, který jasně říká, cituji, smluvní strany, včetně vše, o, všech 28 členských států, jsou zodpovědní za úplný právních práv na svém území, lidský práv na svém území. A tudíž ten návrh, tak jak teď před námi je, vytváří jedinečnou situaci z hlediska jurisprudence soudního dvora. A já si kladu otázku, zda to odpovídá na právním možnostem, protože může být legitimní eh, očekávání, že právo vykonávajícího státu, tak jak platí v eh, konkrétní situaci, by narušovalo právoplatnost celého tohoto návrhu. Komise na to neodpověděla, ale mě na tom záleží. To jsou obrovské rozdíly. Problém zájemné důvěry. Obrovské rozdíly v právních systémech členských států. Členské státy by měly mít možnosti odmítnout vykonání případů na svém území. A to na základě určitých um, informací a bodů, které jsou v článku 11a. Tak jo, to je například ve vyšetřovacím příkazu. Takže tady musí být také konzistentnost mezi těmito nástroji, což by zjednodušilo život všech účastníků smysluplná notifikace a právo na odmítnutí by také byla přidanou hodnotou pro poskytovatele služeb. Bez takové notifikace ti, kdo kontrolují údaje, by nemohli mít jistotu, že se dodrží práva zákonů, eh, tedy práva těch států, v kterých se ty, eh, ty údaje zveřejňují. A všechno by se to eh, dalo na bedra soukromých firm, které by rozhodovaly o tom, jestli je, to pra, jestli je to legální nebo ne. To nemůžeme podpořit. A tudíž doporučujeme, aby tento evropský přístup, zpřístupněný a obstavení, by, obstavení účtu byl podroben povolení eh, orgánů z obou států. A pokud nedojde k tomuto povolení za určitou dobu, tak poskytovatel pokud ti k tomu tedy nikdo ne, nenamítne, tak má pak zpřístupnit tyto údaje a dát je vydávajícímu orgánu bez dalších průtahů. Kromě toho jsou také situace, kdy postižená osoba není občanem eh, ani eh, obyvatelem jednoho z těchto států, i v těch, i když tyto situace jsou zdánlivě vzácné. Tak pokud eh, v době vydání případu je jasné, že osoba není občanem ani rezidentem, ani v jednom státu a stále, stále bydliště bylo no, notifikováno, eh, tak tyto příkazy pak mohou být ještě eh, intruzivnější než a mohly by vyvolávat určité pochybnosti ohledně záměru vykonávajícího státu. Zvláště pokud se týká imunit a privilegií těchto osob. Členský stát stáleho bydliště této osoby může pravděpodobně lépe posoudit, zda je to zákonné nebo ne. Ale tato notifikace nijak neprodlouží toto řízení. Tím, že dodržíme desetidenní lhůtu, tak notifikační mechanismus se eh, bude řídit stejným časovým rámcem, jak to navrhla komise a rada. Ale musíme rozšířit lhůtu pro mimořádné situace, zvláště pokud jde o malé poskytovatele a zvláště s ohledem na to, že eh, orgány musí často pracovat s omezenými lidskými a technickými zdroji a lhůty musí být realistické a proveditelné. Tím, že rozšíříme tyto lhuty na mimořádné případy z 6 na 24 hodin, zajistíme, aby příslušné orgány měly celý den na kontrolu stejně jako poskytovatelé služeb. Aniž by to zpomalilo vyšetřování. A co práva postižených osob? Některé moje pozměňovací návrhy se týkají práv do postižených osob a chtějí toto, tento návrh sladit s pravidly na ochranu základních práv a stávající legislativou a případovým právem. Příklady. Například ten práh pro vydávání e, příkazu e, u skutkových podstat s odnětím svobody na tři roky by se to mohlo prodloužit na pět let protože jinak v podstatě skoro všechny skutkové podstaty dosáhnou eh, tohoto Prahu, včetně drobných eh, přestupků, drobných eh, zločinů. A také ověření dvojí trestnosti. Aby to bylo jasné, že jsou to skutečně závažné zločiny, které jsou ve všech nástrojích, včetně Evropského vyšetřovacího prokazu, příkazu a zatýkacího příkazu. Takže tím se dostáváme k tomu jasnému rozlišení mezi tím, tím abonentem, mezi těmi daty ze strany abo, abonenta, poskytovatele a t, tedy eh, jak ta data, která jsou součástí toho přesunu, eh, tak poskytovatel musí být pokryta. A pak eh, potřebujeme účinné náprav, opravné prostředky proti oběma příkazům, nejenom ve vydávajícím, ale také ve vykonávajícím státě. Nepřípustnost dat získaných v rozporu s tímto nařízením, eh, například před soudem, dále vymazávání údajů, které už jsou, není, nejsou nezbytné a omezení na pouze tu skutkovou podstatu, pro kterou to bylo vyžádáno. Je tu také terminologie, která se nazývá tedy elektronické informace což automaticky znamená, že získané údaje jsou přípustné jako elektronické důkazy eh, v eh, soudním řízení. Ale tak to vždycky není. Takže když nahradíme ten termín elektronická informace, tak tím mm, neurčujeme jasně eh, té hodnotu těch dat a pak je na soudech, aby rozhodli, jestli jsou data přípustná nebo ne jako důkazy. A konečně, konflikt zákonných norem se zákony třetích zemí. Komise ve svém návrhu zavedla zvláštní komitologické řízení týkající se eh, třetích zemí, kdy se eh, konečné rozhodnutí nechává na vydávajícím orgánu a někdy zahrnuje také orgány třetího státu. Ale bohužel tento postup nemá žádnou jasnou lhůtu. Když dojde ke střetu právních norem, tak to pak nebere konce. Než aby se nechávalo konečné rozhodnutí na vydávajícím orgánu, musí to být spíš vykonávající orgán, který nakonec rozhodne. aby nevznikl konflikt na území vykonávajícího státu. A závěrem ten oficiální hlavní na, uh, argument komise je rychlost a účinnost když eh, komise po několika měsících přijala svůj oficiální postoj, tak eh, většina členských států stále říkala rychlost a účinnost. Ale já samozřejmě chápu stávající výzvy, které, kterým čelí orgány činné v trestním řízení, ale účinnost může být jasným argumentem pouze tehdy, když zároveň základní práva a ochrana principů jsou zaručeny. Či pozměňovací návrhy, které já předkládám, aby vzniknul eh, naprosto podložený nástroj, který skýtá právní jistotu pro všechny orgány, poskytovatele a postižené eh, dotčené osoby a přitom zajišťuje základní práva. Ještě jednou děkuji všem stínovým zpravodajům těším se na názory všech ostatních. Okay, yes, the two previous points. Děkuji. Takže jako u předchozích bodů v první řadě hovoří koordinátoři, ale v tomto případě to budou první stínoví zpravodajové a jako první promluví pan Melu. Děkuji, pane předsedo. Pokud mi dovolíte, budu um, hovořit portugalsky, když toto téma je terminologicky složité. Takže na úvod chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za ten obrovský kus práce, kterou vykonala s ohledem na celou řadu těchto návrhů. Je to velice komplexní, složité téma a rozhodně není konsenzuální. Nicméně musím tu vyjádřit opravdu uznání za ten obrovský kus práce a chci zdůraznit, že se vychází tedy v první řadě z obecného záměru Evropského komise. Je zapotřebí tedy přijmout mechanismy spolupráce v digitální éře, a bez nějakých efektivních prostředků pro sběr údajů, eh, co se týče těch elektronických důkazů v době, kdy je jednoduché provádět i elektronické odbody, podvody, tak je zapotřebí mít tyto prostředky, protože se nacházíme v technické době, v době bez hranic, ale spravedlnost se musí uplatňovat. A klasické způsoby sbírání důkazů se těžko mohou aplikovat v takovýchto případech, kdy vlastně jsme nenašli nějaký jasný průkaz nebo důkaz toho, eh, kdo způsobil ten trestný čin. A proto potřebujeme tedy zajistit plnění lidských práv, práv jednotlivců, jako je ochrana údajů, čímž nevylučujeme, ale že v dnešní době, a tím nemám na mysli jenom ekonomické podvody, ale i jiné druhy trestných činů. V podstatě trestné činy v dnešní době jsou přeshraniční, prováděné technologicky, kdy eh, tre, eh, kriminálníci jsou, jak si co se technologických znalostí týče, mnohem kupředu oproti příslušným orgánům samozřejmě my nechceme podněcovat podniky, aby také postupovali tímto zločinným způsobem, takže se musíme opravdu vynasnažit, aby byla vykonávána spravedlnost a to takovým způsobem, aby se ochránila práva jednotlivců, to bez pochyby. Takže Samozřejmě, že toto téma má tu rozsáhlou přeshraniční dimenzi. Zapotřebí mezinárodní spolupráce na úrovni EU. Je to samozřejmě téma, které už se zpracovává několik let a zatím to nemáme jasná ustanovení pro tuto oblast. Máme tu určité mezinárodní nástroje, řekneme, eh, které do určité rozsáhlé formy pojednávají o tomto tématu, ale nezahrnují právě konkrétně tu oblast elektronických důkazů. Je to opravdu hodně komplexní, ale v danou dobu ty mezinárodní normy nezahrnovaly elektronické důkazy. Takže je naprosto zásadní, aby orgány, které provádějí vyšetřování, měly prostředky a byly prováděny eh, ta šetření v nezbytných lohutách a to samozřejmě za dodržování všech právních ústavních norem v členských státech. A je třeba tedy nastolit určitou rovnováhu a mezi námi panují určité nezhody ohledně určitých návrhů paní zpravodajky. Samozřejmě uznáváme to její obrovské úsilí. Ideální by samozřejmě bylo, abychom na konci se, sešli a byli maximálně konsenzuální. Takže za prvé to notifikační o, o, zavedení notifikací, to je samozřejmě velice důležitý krok, ale to, aby výkonný stát neprováděl orgány, tak jak to zavádí od 30. listopadu 2018 eh, výrok rady, tedy ten notifikační proces na eh, kontrolu obsahu. Tento notifikační postup bude zahrnovat také poskytovatele služeb, to znamená soukromé subjekty, ti budou podrobeni, to je zřejmé protože oni, kteří postup, poskytují služby, nejsou samozřejmě výkonné orgány, takže nemohou poskytovat tu kontrolní část. A tento notifikační systém ale, ale zachází podle našeho názoru až příliš daleko za to, co je ta rozumná mez na jednu stranu eh, by mohl být příliš komplexní a tím by také mohl být méně efektivní. A my právě na, eh, si přejeme jako záměr mít něco plynulého, flexibilního. A ono bude to mít dopad eh, na celkovou míru efektivity celého návrhu. Myslíme si, že celý ten nástroj by pak pro ten evropský příkaz mohl být mnohem, řekněme, takový neobratnější, komplikovanější. Já to doložím příklady. Definice kategorie údajů. Spravodajka toto téma zavádí a kombinuje tu výrazy access data a transactional data a doplňuje novou kategorii traffic data a pak změna také toho odpovídajícího právního rámce, si myslíme, že by mohlo vést k tomu, že celý návrh bude naprosto nenápomocný. Co se týče těch eh, assess data, ty mají pouze identifikovat uživatele, teda data o přístupu a nemají stejnou úroveň vměšování jako ta nadnárodní data, která mohou dostatečným způsobem charakterizovat jednotlivce, skombinovat a přístupová data a ty eh, nadnárodní data by mohly vést k tomu, že v mnoha případech by pak vyšetřující orgány vůbec nedokázaly identifikovat toho domnělého zločince což je vlastně první krok v jakémkoliv vyšetřování. A my bychom to zkomplikovali hned od začátku, že bychom znemožnili identifikovat toho, kdo se dopustil té nelegální praktiky. Pak nová definice dat eh, a jejich obsahu. To zavádí paní eh, zpravodajka. Nechává to stranou ta data, která si nevyžadují komunikační postupu. Třeba údaje, která se nacházejí v cloudu, anebo třeba nějaký návrh e-mailu, který nebyl odeslán. To jsou způsoby, které vlastně ten, kdo se dopouští eh, toho činu, může využívat. A pak rozdíl mezi příkazem pro předání eh, elektronického důkazu a příkaz pro zachování elektronického důkazu, to by mělo být zajištěno protože jsou tu různé úrovně toho vměšování. Není to jedno a to samé. Co se týče toho příkazu pro zachování elektronického, elektronické komunikace, tady zavádí paní zpravodajka možnost zamítnutí ze strany vykonávajícího orgánu a to na základě motivu neuznávání nebo nevykonávání příkazu pro zachování. Já doufám jen, že hovořím dostatečně srozumitelně, ono je to hodně technické lidské. Takže motivy, jako je neuznávání takovýchto postupů, my si naopak myslíme, že by to měl být automatický postup, že toto zachovávání důkazu by mělo být automatické. Je důležité, aby tu byla možnost rozšíření nebo obnovení té lhůty 60 dnů na uchování údajů. Pak ty postupy v rámci trestního šetření prokazují, že ta zmíněná lhuta 60 dnů ve většině případů je hodně omezená. Může to vést k naprosto zbytečnému vydání příkazu pro vydání údajů, aniž by tedy příslušné orgány měly možnost zhodnotit, zanalizovat relevanci těch údajů a vlastně by se ta data mohla i ztratit, mohlo by se o ně přijít. Pak paní zpravodajka navrhuje, aby vykonávající orgán mohl zamítnout to uznání nebo výkon nějakého příkazu, pokud se toto zamítnutí bude zakládat na specifických motivech. My vítáme snahu být koherentní mm, s tím evropským eh, příkazem pro eh, vyšetřování, ale Myslíme si, že článek 10a, který zavádí paní zpravodajka, neodpovídá specifičnosti druhu důkazů, o kterých tu hovoříme. Takže navrhujeme, aby se znovu zanalizoval ten výčet těch důvodů, jak a kdy mohou zamítnout či nevykonat. Dále paní zpravodajka říká, že návrh směrnice by měl být zamítnut, měl by se zavést nový druh ustanovení v nařízení týkající se právě těch eh, právních zástupců právo určit právního zástupce, a tady už se blížím ke konci, pane předsedo, protože je to velice komplexní návrh, ještě asi tři minutky a ukončím to. Takže to právo stanovit právního zástupce všem poskytovatelům služeb, které působí v Unii, si bude vyžadovat mít eh, jasné, jasný cílový subjekt v rámci toho trestního řízení. A pro ty poskytovatele služeb bude jednodušší plnit rozhodnutí či příkazy prostřednictvím právního zástupce on bude přijímat tyto příkazy a bude dohlížet na jejich plnění. Nicméně z právních eh, eh, hledisek tento aspekt bude muset být ještě eh, více dohloubky propracován. No a úplně na závěr, pane předsedo, zamítnutí toho principu dvojí kriminality nebo dvojího postihu, to je proti eh, ústavnímu a právnímu postupu, protože neexistuje eh, nějaký harmonizovaný postup pro tyto druhy sankcí a trestů na úrovni EU. Takže tento příkaz ke zpřístupnění a obstavení účtu elektronických důkazů by pak nemohl být uplatňován v souladu s jinými eh, nástroji pro soudní spolupráci vzhledem k tomu, že ten trestný čin v tom eh, vydávajícím orgánu by nebyl vlastně považován za trestný čin podrobený tomuto ustanovení ve vykonávajícím státu. A tady bychom se, myslím, měli zase znovu zamyslet, jaký postoj zaujmeme právě k této věci. Já samozřejmě přeji, abychom i nadále spolupracovali velice konstruktivně. My si přejeme spolupracovat s paní spravodajkou a napomáhat, abychom tu měli v konečném důsledku velice užitečný nástroj a snažíme se o to průřezově eh, přes politické strany od pravici po levici a my za nás mohu říci, že se pokusíme tady maximálně efektivně spolupracovat. A ještě jednou děkuji paní zpravodajce. Děkuji, pane Melu. Často to tak bývá, že právní nástroje jsou vlastně, nebo ty iniciativy vycházejí od Evropské komise, tedy méně často k tomu tak dochází. A v tomto případě jsou opravdu naplněny celou řadou technických, právních i politických eh, otázek, jak jste to vy vyjádřil a já doufám, že jak eh, paní zpravodajka, tak náš první stínový zpravodaj pan Melu, vlastně každý sám pohovořil po více než 15 minut, aby objasnil eh, všechny ty podrobnosti. A určitě tedy si i e, tlumočníci zaslouží e, trochu oddechu, takže prosím příště hovořte stručněji, určitě to publikum ocení. A nyní pan Kerner za uh, Já se skutečně pokusím být rychlejší, ovšem, jak už jste se všichni správně zmínili, je to tak e, velice komplexní nástroj, že je opravdu obtížné pokusit se o stručnost, je to nesmírně složité, proto bych rád poděkoval Birgit paní zpravodajce za skvělou práci. Ano, je to, je to výborný základ. Já myslím, že na tom můžeme všichni dál stavět, nalézt nějaký široký kompromis. To je důležité pro parlament a zároveň i pro jednání s radou. Obecně podporuji cíl komise, potřebujeme zde více rychlosti, efektivnosti, ovšem takový ten obecný přístup, který bychom mohli aplikovat všude, to prostě není dobré. Měli bychom být pragmatičtější, já to alespoň navrhuji. Proč potřebujeme tuto navrhovanou reformu? Tak jak to předkládá komise a já vím, že se snaží jít i do, zajít i do jiných oblastí, někdy možná dále, než bych si přál já. Proč Protože v některých oblastech stávající nástroje jsou příliš pomalé, abychom našli data, která potřebujeme v boji, efektivním boji proti kriminalitě. Máme zde jednotný trh pro digitální společnosti, máme zde digitální svět, přeshraniční záležitosti, situace. Ovšem máme zde 28 právních systémů, které bojují proti kriminalitě na společném trhu to je hlavní problém. Prosím, abychom nalezli nástroj, jak vyřešit tento problém a zároveň nevytvořit další problémy a nepoškozovat základní práva. Samozřejmě, že prosazování práva by nemělo být složitější, protože zde máme otevřený trh, přeshraniční situaci, digitální svět. Prostě kriminálníci by neměli zneužívat eh, otázky jednotného trhu. Ovšem tam, kde eh, máme eh, Eh, aktivní orgány mm, eh, podezřelého v jedné zemi a eh, pouze ty důkazy jsou v jiné zemi, tak ta pravidla, pokud jde o sbírání dat, by neměla být problematičtější pro ten další orgán, problematičtější než na národní úrovni. A to je samozřejmě i v těch naléhavých situacích by mělo platit. Pan Milo zmínil něco, co je zásadní hodnotit eh, celou situaci, kdo je podezřelý, to musíme <clears throat> zjistit. A pokud pouze potřebujeme identifikovat potenciálního kriminálníka, tak omezená kategorie dat by měla být přístupnější, než tomu je v současné době, čili ten přístup k datům ovšem musí být zachovány tři opatření a proč potřebujeme reformu v této oblasti. Pro všechny ostatní situace, které jsou citlivé s ohledem na základní práva, bychom se měli spoléhat na evropský vyšetřovací příkaz a využít tento příkaz k obstavení účtu tu jenom v těch autorizovaných případech, to znamená uchovávat tato data a využít naše e, funkční systémy. A zajistit to, aby žádný nový nástroj nebyl zneužit že by to vyžadovaly orgány členského státu, kde, eh, proti kterému byl iniciován článek 7. To se musí samozřejmě ověřit eh, tím státem předtím, než vůbec požádá o předložení dá ze strany poskytovatele, providera. Protože právní stát je něco, o čem hovoříme často a je zde mnoho základních práv, které spadají po tuto problematiku a právní stát prostě musí být aplikován i v těchto zemích, v těch státech, kde došlo k takovým výzvám. Čili určité změny musíme udělat. Myslím si, že můžeme nalézt dobrý kompromis, vyvážený kompromis. Některé změny paní zpravodajka již udělala časový harmonogram, určité prahové hodnoty, datové kategorie, informace o uživatelích, právní náprava. To bych mohl podpořit. Ovšem, potřebujeme dosáhnout tu rovnováhu, jednak bojovat proti kriminalitě, zachovat otevřenost jednotného trhu, chránit evropské společnosti proti neoprávněným zásahům, ale zásadní je ochrana základních práv pro všechny Evropany a proto se těším na spolupráci. Určitě nalezneme kvalitní konsenzus. Těším se i na spolupráci s ostatními stínovými zpravodaji, s paní zpravodajkou, tak aby to byl právně zdravý, solidní nástroj, který odpovídá svým cílům, ale zároveň respektuje základní práva. Děkujeme. A za ID vystoupí kolegyně Tardino. Děkuji za slovo pane předsedo. Ještě, já se omlouvám, omlouvám se, říká pan předsedající, mm, pan Lakovinský má slovo za zelené, vy jste stínovým zpravodajem. Děkuji. Jistě i kolegové z skupiny ID budou mít dostatek času. Já se pokusím o rychlost. Mnoho bodu již bylo zmíněno. Především děkuji paní zpravodajce, paní Zípel, skutečně obrovský kus práce, který zde byl odveden a my se těšíme na další jednání a na tom, že budeme moci předložit naše návrhy. Pokud jde o jednání ohledně cloudu, to podporujeme. Dohoda se spojenými státy, jinými zeměmi. Prostě žádná jednání nemohou probíhat pokud nebudeme mi k dispozici evropské stanovisko a zde si myslím, že bychom mohli formulovat právě na této půdě eh, naše stanovisko já doufám, že komise vezme v potaz to, co říká paní zpravodajka a zohlední to. Zároveň podporujeme eh, vaše stanovisko k oddělené směrnici, pokud jde o právní zastoupení Nemusel by to být samostatný dokument podle nás, čili souhlasíme s vaším přístupem. Je zde několik bodů, které jdou správným směrem, tak jak my si to představujeme. Podporujeme to, že zde musí být definice dat, která bude konsistentní s předchozími stávajícími dokumenty a standardy stanovenými Evropským parlamentem. Stávající návrh se od toho odklonil a my si myslím, jsme udělali tímto návrhem důležitý krok správným směrem. Díky paní zpravodajce. Ochrana osob, které budou tímto postiženy, je základem našeho návrhu, nejenom efektivita či účinnost samotného postupu. Podporujeme váš návrh. Neměli bychom přetěžovat providery s nějakou zákonnou, zákonným přeskumem těchto příkazů. Tam musíme dosáhnout vhodné rovnováhy, protože státní orgány mm, mohou tuto práci odvést sami. No, ale určitě flagrantní, nezákonné a diskriminační činy, tak jak to navrhujete, by už měly být filtrovány providery na jejich úrovni tak jak jste správně navrhla. Smysluplné zapojení hostitelské země a jejich orgánů v tom pre-screeningu příkazu, to nám tam chybí. Já vím, že váš návrh se snaží o určitý vyvážený přístup, na jedné straně základní práva, právní stát a na druhé straně účinnost a efektivita. Ovšem my nesouhlasíme moc s tím, že by ten, tato rovnováha již byla dostatečně vyvážená tomto konkrétním případě. Musíme rozsáhlým způsobem hovořit i o návrhu řešení, který bude znamenat jednak to řešení quick trees, ale zároveň umožnit buď hostitelské zemi a jejím orgánům právo a povinnost přijít s určitým stanoviskem a nejenom, že jim poskytneme dostatek času, buď se vyjádřit, či nevyjádřit. Je riziko, které zde je, je to, že orgány se prostě nevyjádří a pak se dostaneme tam, kde nás se bude vidět rada a komise, nebo nějaké víceleté řešení by zde mohlo být eh, u orgánů, které by převzaly tuto povinnost. Čili čeká nás ještě hodně práce, zátěž eh, na malé a středně velké podniky, startupy, to samozřejmě bereme rovněž potaz, občanská společnost, malí provideri, nejenom ti obrovští, kteří sídlí v Irsku, to není náš hlavní model, tam musíme postupovat velice obezřetně a vzít potaz jejich situace. Rychlost, účinnost, ano, to je zásadní. Ale Zároveň jsme proti tomu, aby se to zlepšilo na úkor základních práv. Pan Kerner má pravdu, předřečník, stínový zpravodaj, již vystoupil přede mnou. Toto je naše hlavní obava, ale jinak se těšíme na jednání a zatím jsme skutečně vykročili tím správným směrem a myslím si, že mohu být optimistou, že se nám povede na další schůzce najít rovnováhu, kterou budeme podporovat všichni. Děkujeme. A nyní konečně paní Cardino za ID. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rovněž ráda poděkovala kolegyni Sipel za práci, kterou odvedla na tomto velice důležitém tématu. Já si myslím ale, že některé body ještě vyžadují objasnění, například ta notifikace, o které mluvili předřečníci. Původní text komise hovoří o tom, že dojde k notifikaci těch ostatních členských států. Rada navrhuje jinou metodu, navrhuje vyškrtnutí tohoto bodu. Ale já si myslím, že stát, kterého se týká, by měl být informován. Především s ohledem možnosti vznést námitky. A těch deset dní, to možná je příliš, to jak navrhují kolegové, především pokud to budeme chtít urychlit, tak bychom to mohli zkrátit na polovinu. Paní zpravodajka hovoří o třech různých typech dat. Přístupová data, transakční data a obsahová data. Já si myslím, že to možná povede k určité nejistotě, pokud jde o klasifikaci různého typu různých typů informací, například IP, adresy, protože různé kategorie korespondují s jinými pravidly, jinými povinnostmi. A co práva zainteresovaných osob zpravodajka přišla s různými body, které by měly objasnit tuto situaci s ohledem na základní práva, notifikační povinnost, E, ze strany výkon, na výkonného státu, ale i e, státu, který vydává tento příkaz vůči dané osobě. Čili měly byste být robustní garance, které budou chránit e, osobu, která je předmětem daného příkazu, aby samozřejmě zde byla i určitá možnost reakce a soud by měl hrát uh, řádnou roli s ohledem na zajištění správného postupu. Dále je to, tam ta minimální tříletá vazba, která byla navržena v původním textu paní zpravodajka, přichází s návrhem pěti let. To ale bychom měli založit na komparativní studii trestních řádu jednotlivých států. Tam asi by měla zasáhnout právní služba pokud jde o rozsah směrnice, víte, a aplikaci směrnice, protože když to navýšíme ze 3 na 5 let, tak se můžeme ptát, kde je tento nástroj opravdu užitečný a přiměřený a zároveň garantuje základní práva. Jistě, na to se budeme muset ještě podívat podrobněji i na, na sledky návrhů, pozměňovacích návrhů předložených paní zpravodajkou. A pokud jde o tu směrnici ohledně právního zastoupení, tam paní zpravodajka si všimla tu diskrepenci mezi eh, těmito dvěma nástroji a navrhuje, aby text této směrnice se změnil v nařízení. Ovšem, my si myslíme, že to je opravdu eh, přehnané, aby se obsah této směrnice nějakým způsobem přetavil přímo v nařízení. Především, když hovoříme o povinnosti nominovat takového právního zástupce, to by mohlo vést k různým problémům, protože směrnice je rychlá, členské státy mohou přizpůsobit ehm, směrnici svým vnitřním potřebám, čili zde potřebujeme trochu ještě objasnit, který členský stát bude muset notifikovat E, právního zástupce. Velká Británie, Dánsko, já si myslím, že z právního hlediska je velice důležité, abychom to vyřešili. Vidím nikoho za Guem, takže se vracíme k e, slovo paní zpravodajce, která si zaznamenala všechny komentáře a připomínky. Všechny ty vyjednávací strategie pozměňovací návrhy. Ale nejprve dáme příležitost komisi, která by jistě se chtěla vyjádřit. Ano, chceme se skutečně si stručně vzít slovo. Nechceme zacházet do příliš velkých podrobností, ale chceme přivítat návrh zprávy Čili je to důležité i z hlediska toho mezinárodního aspektu. Je dobré, že máme teď na stole návrh, z, té, z něhož můžeme vycházet, o který si můžeme opřít. Jen připomínám, že jsme vyšli z toho, u těchto dvou nástrojů, tohoto balíčku, že potřebujeme řešit tu otázku, ten problém, že vyšetřovací orgány nemají přístup k těm informacím dostatečně rychle, protože ta data už jsou pryč. To bylo obzvlášť vidět po teroristickém útoku, útoku v Bataklanu a dalších útocích. Takže bylo že volání potom, aby se jednalo, abychom měli něco, co bude fungovat lépe než stávající nástroje. Neříkáme, že e, účinnost je všechno, souhlasíme s tím, co řekli mnozí zpravodajové, potřebujeme dostatečnou ochranu. Pokud však nedosáhneme účinnost tímto nástrojem, pak bude jeho smysl popřen. Chceme mít něco, co je lepší než stávající nástroj. Máme obavy týkající se výhrady, týkající se těch návrhů, které ten postup zkomplikují. Je to mnoho komplikací, včetně oznamovacího systému. Jsou zapojeny tři různé členské státy, tři různé systémy, dokonce někdy i čtvrtý v případě nějakého konfliktu právních norem. A různé další podrobnosti, kvůli kterým pak návrh ztratí přidanou hodnotu. Nechci teď zacházet do dalších podrobností, ale ještě slovo k té směrnici. Důvod, proč komise navrhla několik nástrojů, je než bychom si mysleli, že dva je lepší než jeden, ale z právních důvodů obzvlášť ve vztahu třetím zemím a poskytovatelům z třetích zemí. Právní základ článku 82 nemůže sloužit k uvalení povinnosti, protože tohle není oblast policejní spolu, soudní spolupráce, ale jsou to poskytovatelé z třetích zemí. Článek 82 neobstojí eh, v naší právní analýze. Není to adekvátní právní základ. Proto si myslíme, že by byl problém pouze transponovat tato ustanovení. Jsme však ochotni dál pracovat se zpravodajem a stínovými zpravodaji, zajít do dalších podrobností, pokud to bude žádoucí. Děkuji. Zastupkyni komise. A nyní opět paní zpravodajka, která se může vyjádřit ke všem těm obsáhlým komentářům. Ale pokud chcete něco říct, naznačit, já uh, ukončím tím, že teď předestřu další, eh, já pak tedy předestřu další eh, harmonogram. Jsem překvapená tím, že komise na konci řekla, že dokonce i třetí a čtvrtá země by měly být zapojeny. Na druhou stranu to ukazuje, že to je opravdu velmi komplexní otázka, která se nedá řešit jen tak. Souhlasím s tím, že v těch případech, kdy je pouze IP adresa, není tam žádná osoba, nemůžeme zapojit další zemi. Překvapuje mě ale, že tu vytváříme je novou legislativu a musí to být připraveno na všechny případy. Komise často říká, a slyšeli jsme to i od stínových zpravodajů, že ve většině případů k tomu dojde ve vydávající, k tomu zločinu dojde ve vydávající zemi a i tam jsou ty operátoři. No dobře, ale jsou i jiné případy. A co s nimi? Když k tomu zločinu nedojde úplně v té vydávající zemi, ta osoba tam není usazena, pak musíme zajistit, aby i v tomto případě ten nástroj fungoval abychom nenechávali mezery. Mohla bych uvést jiný příklad. Ne, ne, už to neudělám. Pohovořím si o tom se stínovými zpravodaji a to postačí. Co se týče časového harmonogramu, tak to až tak ne- neprodlužujeme. Jeden kolega říkal, že 10 dní je mno, příliš mnoho, ale to je i v návrhu komise a rady. Takže nic neprotahujeme, k otázce toho, jestli směrnice nebo nařízení, pardon. Tak. E, e, tam musíme ošetřit právní e, otázky. Pokud to chceme harmonizovat, chceme mít jeden jednotný nástroj, kterým se všichni řídí, nemůžeme ve stejném kontextu mít směrnici kde to necháme na členských státech. Takže chceme harmonizovat nebo ne? To je dodatečná otázka, dodatečný důvod, proč. To chceme celé převést do nařízení. Kategorie údajů, to bude zajímavá výměna názorů, definice, pokud jde o obsahová data, když už byla zaslána, nebo jsou ještě na serveru. Jsou to různé kategorie? Test. O tom se můžeme bavit. Všechny další diskuze povedu se stínovými zpravodaji. Doufám, že se nám podaří uspořádat jednání, aby všichni byli přítomní, abychom si mohli vyměnit informace na tato témata. Možná i k dalším otázkám, které ještě nebyly zmíněny. Uvidíme, jak rychle to půjde. A ještě na závěr. Komise neřekla, zda opravdu podrobně vyjednává se Spojenými státy mezinárodní dohodu na základě jejich návrhu, čímž by se mohla předjímat naše rozhodnutí. Oblasti elektronických důkazů. Odpověď komise? Um, we are not pre- nic nepředjímáme, když zahajujeme diskusi s Američany. A také s Radou Evropy, kde je trošku jiná situace. Vždycky hovoříte o USA, to potrvá dlouho. A nechceme nic uzavřít před tím, než stanovíme vnitřní pravidla. Jsme si vědomi toho, že interní pravidla jsou základem, to je také v našem mandátu, takže interní pravidla se budou rozvíjet a to je základ pro jednání. Co se týče Rady Evropy, tak tam tempo vyjednávání neurčujeme my. Máme ještě rok čas, než budou nastavena základní zadání, než to vyprší a nemůžeme do té doby nic ovlivnit. Je důležité, abychom pokročili, co se týče formulace našich vnitřních pravidel, no, abychom měli jasnou baseline ohledně toho, co lze dohodnout mezinárodně. Dobře, to zatím postačí. Probrali jsme návrh zprávy, vedli jsme výměnu názoru se svými zpravodajem. Jediné, co teď můžeme udělat, je stanovit lhutu pro pozměňovací návrhy a to je 27. listopadu do 5 hodin odpoledne. Přijetí eh, návrhu zprávu a, zprávy a ukončení prvního čtení eh, dohody a přijetí na, na plenárce ještě není potvrzeno. Takže pozměňovací návrhy 27. listopadu. To je konec. Zítra v 9 hodin ráno. Připomínám všem, že nás čeká elektronické hlasování celé dopoledne. Takže si vemte elektronické hlasovací zařízení. Hezký večer.